Yes, we start there. You can. Well, if I can uh, start. Můžeme začít. Vítám vás zpět na našem zasedání. My jsme dnes pracovali pilně. Ve čtvrtek dopoledne máme na starosti důležité záležitosti s panem Pongou, Jde o určitá opatření, co se týče zemí, které umožňují neudržitelný rybolov za účelem zachování eh, populací ryb. Máme výměnu názorů. Eh, budeme debatovat o návrhu stanoviska pana Pongy eh, z výboru pro rybolov. Jedná se tedy o opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov za účelem zachování populací ryb. Jedná se o spolurozhodování, první čtení. Pane Pongo, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já vám stručně uh, nyní odprezentuji návrh stanoviska, který jsem uh, vytvořila. Týká se uh, zprávy výboru PEŠ Jde tedy o země, které umožňují neudržitelný rybolov a hlavním účelem je zachovat populace ryb. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropské komisi za návrh nařízení. Toto nařízení nabízí nové nástroje, pomocí kterých můžeme podporovat a zajišťovat udržitelný rybolov, který bude také odpovědný na celosvětové úrovni. Navíc už se to souvisí a doplňuje to nařízení, které se týká nelegálního rybolovu. To je záležitost, které jsme se věnovali před nějakou dobou. Jde, jde tedy o nehlášený a neregulovaný rybolov. Děkuji komisi za tuto iniciativu, protože díky tomuto nařízení bude mít Evropská unie nyní takový kompletnější arzenál, kompletnější řadu nástrojů. Návrh dokumentu jsem chtěl pozměnit eh, návrh komise ve dvou věcech. Za prvé, snažil jsem se připomenout, že rozvojové země musí být, nebo s rozvojovými zeměmi musíme zacházet různě podle toho, jaké mají technické, administrativní a finanční kapacity. Navíc opatření, které bude, které bude Evropská unie přijímat, musí být koherentní s e, opatřeními, které spadají do rozvojové politiky. Z toho důvodu navrhuji změnu úvodního ustanovení 5 a článku 5.4 nařízení Kromě toho ještě navrhuji zavedení e, doložky o přeskumu, tak aby Evropský parlament mohl mít možnost být pravidelně informován o provádění tohoto nařízení v případě, že to bude nutné. Z toho důvodu navrhuji zavést nový článek 8a. To je vše, pane předsedo, a jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké otázky nebo komentáře. Chci říci, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 7. března v poledne. Děkuji vám. Thanks, uh, I have to apologize. Děkuji, já se omlouvám. Náš stínový zpravodaj je kolega Vin, který se nemůže dostavit, protože se účastní jiných debat na téma rybolovu. Její tedy stanovisko a tím pádem i naše je, že je třeba postupovat obezřetně ve směru k výjimkám co se týče neudržitelného rybolovu, protože ve finále jde o země, které by měly mít zájem o udržitelný rybolov, protože když je vyloví, tak už žádné ryby nezbudou. Budeme-li činit výjimky, tak celá ta koncepce už vlastně bude k ničemu. My jsme samozřejmě eh, pro eh, pokrytí nákladů eh, rozvojových zemí, pomoci jim tak, aby mohli uhradit řešení sporů. Myslím jenom, že bychom neměli stanovit nějaké obecné požadavky pro schodu s udržitelným rybolovem a to z toho důvodu, že často škodlivé praktiky rybolovu v těchto vodách provádějí jiné země, třetí země, průmyslové eh, rybolovné země eh, s licencemi z eh, rozvojových zemí. Proto bychom se měli vyhnout nějakým mezerám v právní úpravě a vlády v rozvojových zemích musí také být odpovědné za zprávu e, svých e, rybích zdrojů a obchodní požadav, e, opatření by mohly pomoci k udržení transparentnosti a řešit tyto otázky, ale také licencí rozvoj udržitelné rybolovné politiky, její dodržování a dodržování mezinárodních úmluv a dohod v oblasti rybolovu a rybolov je třeba posílit, zvlášť co se týče vybudování kontroly, infrastruktury a vědy. S tím souhlasíme. Když se podíváme na obyčejné malé rybáře, tak většinou neloví ryby na export a z toho důvodu eh, chceme přistupovat zdrženlivě k nadměrnému počtu výjimek, co se týče neudržitelného rybolovu a Izabel s vámi bude ve styku na toto téma. Děkuji. Myslím, že bychom měli poznamenat, že eh, paní Luvin včera eh, byla na velice důležitém zasedání slyšení o rybolovu eh, v EU i za účasti třetích zemí, kde se hovořilo o tom, jestli pomáháme třetím zemím, anebo naopak. Já, mě je líto, že jsem tam nebyl a že se nám nepodařilo zapracovat do eh, zprávy něco z toho, co tam zaznělo. Možná, že panu Pongovi eh, řekne, co tam zaznělo. Ještě někdo další se hlásí o slovo? V tom případě dám slovo komisi, panu Astrudovi Dilo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor Ponga. Por... Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Pongovi za toto stanovisko z tohoto výboru. Jsem velice rád, že pan Ponga souhlasí s návrhem komise. Já myslím, že tyto obavy jsou oprávněné. Co se týče udržitelného řízení těchto populací ryb. Ale myslím si, že je pravda, že je nutné zohlednit hospodářské hodnocení, zprávy nebo řízení těchto populací. Je to podle nás opravdu opodstatněná obava. A pokud jde o ty samotné články nebo příčiny, pokud jde o revizní doložku, Víte, že komise nemá ráda revize v těch takovýchto případech? Protože se může stát, že to nařízení nevstoupí v platnost celou řadu let, kdybychom tam doplnili takovou tu doložku. Takovéto typy doložek se používají velmi málo, velmi zřídka. A Podstatnou součástí práce komise je zajistit, že nařízení vstoupí v platnost co nejdřív a pokud bude nutná revize, tak to uděláme. A je důležité, abychom si takovéto věci zachovali. Thank you. Uh... Děkuji. Ještě někdo? Ještě někdo další se chce vyjádřit? Jak už bylo řečeno, lhuta pro pozměňovací návrhy a pardon, pan Ponga. Můžete nám to uzavřít, prosím. Ano, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat eh, kolegovi za účast, pardon, kolegyni za účast a také za to, že navrhuji, abychom byli opatrní, pokud jde o e, výjimky. Já jsem si to poznamenal. Také jsem si poznamenal to, co říká komise o otázce eh, doložky o přeskumu. Já si myslím, že to je opravdu důležité, protože pokud dojde k nějaké chybě, měli bychom toto mít na paměti. Takže já si pokusím toto všechno, co zaznělo, mít na paměti, eh, když budu připracovávat dokument. Děkuji. Děkuji, pane Ponga. A jak už jsem říkal, 7. března v poledne vyprší lhůta a hlasovat se bude 27. Nyní se dostáváme k další položce na pořadu jednání, což je také velice důležitý bod. Jde o stanovení nové rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou. Cortez. Toto je záležitost pana Corteza Lastry, jak víte. Evropská unie a Latinská Amerika posilují a konzolidují vazby od 60. let. Evropská unie je nejenom hospodářským a politickým partnerem pro Latinskou Ameriku, je také jedním z největších dárců v tomto regionu, druhým největším zahraničním investorem a druhým nejdůležitějším obchodním partnerem. Tato zpráva je pro náš výbor zvlášť zajímavá, když zohledníme význam našich vztahů s regionem Latinské Ameriky a také skutečnost, že vyjednávání má začít velice brzy. Samozřejmě víme, že komise chce omezit přístup pro země se středním příjmem a většina latinskoamerických zemí spadá do této kategorie. Jistě vás nepřekvapí, že Brazílie předčila Spojené království jako šestá největší ekonomika světa minulý měsíc. Jsem si jistý, že z této zprávy vyplynou významné závěry ve vztahu k vymezení našich cílů, k časovému plánu a obsahu takovéto strategie, abychom zajistili skutečnou rovnost, aby už nebylo možné zvrátit výdobytky Latinské Ameriky z hlediska vývoje. Z historického hlediska můžeme také poznamenat, že na přelomu století, na začátku minulého století, byla Argentina třetí nejbohatší zemí světa. Tyto věci se nám tedy mění a myslím si, že zpráva o stabilitě je také důležitá. Prosím, Ricardo. Sí, muchas gracias, presidente. Eh... Děkuji za slovo, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem těm, s kým jsme spolupracovali velmi intenzivně při přípravě tohoto návrhu který nyní předkládáme výboru. Takže skutečně děkuji všem, kdo se velmi intenzivně zapojili do práce na této zprávě. Děkuji také Evropské služby pro vnější činnost, ta s námi také spolupracovala, také generálnímu ředitelství DEVKO a také odborníkům na Latinskou Ameriku a odborníkům z Latinské Ameriky. Všem tedy ještě jednou děkuji. Byla to skutečně vynikající spolupráce. Je pravda, že tato zpráva se zaslouží několik minut, abychom se nad ní zamysleli. Dá se říct, že v posledních deseti letech se snížila zadluženost a v podstatě bída asi o 10 v zemích Latinské Ameriky. A údaje, které byly vydány orgánem, orgánem SEPAL, které se zaměřují na chudobu, jsou důležité z pohledu Latinské Ameriky, protože jde o 180 milionů chudých lidí. A 73 milionů žije v podmínkách extrémní chudoby. Kromě organizace SEPAL víme, jaká je tady koncentrace těch chudých. A proto je nutné, aby jednotlivé země přehodnotily svou veřejnou politiku a aby boj proti chudobě v tomto regionu byl velkou prioritou pro tyto země. právě v tomto směru Evropská unie sehrává významnou roli i pro tento region. Jak už jsem říkal, 180 milionů lidí závisí na naší podpoře. Evropská unie je hlavním dárcem v této oblasti. A pomoc, kterou doposud poskytovala i v Latinské Americe, vychází z příslušných dohod a cestou rozvojové pomoci jsme pozitivně přispěli k rozvoji tohoto regionu v zájmu konsolidace situace v těchto zemí a v zájmu boje proti chudobě. Předpokládá se, že v porovnání s rokem 2010 letos, v roce 2012, poroste ekonomika latinskoamerických zemí o 3 až 4 A proto vlastně i Mezinárodní měnový fond poukazuje na to, že oblast Latinské Ameriky je zranitelná právě v důsledku světové hospodářské krize. Je důležité, aby naše pomoc přinášela i přidanou hodnotu. Priority a specifika jednotlivých zemí je nutné zohlednit především pokud jde o země s průměrnými příjmy. A tam je třeba velký důraz klást na snižování rozdílů mezi zeměmi. Takže cestou Lisabonské smlouvy Evropská unie musí jednat tak, aby se nezapomínalo na pomoc pro tento významný region. Musíme tedy přeorientovat naši rozvojovou politiku a politiku na podporu rozvoje v souvislosti s Latinskou Amerikou. A je zřejmé, že země Latinské Ameriky se snaží o to, abychom je nevnímali jen jako příjemce, příjemce darů, ale abychom je brali také jako partnery v rozvoji. Samozřejmě nepodporujeme ten radikální přístup, který navrhuje Evropská komise, a totiž, že bychom se řídili jen čistě hospodářskými kritérii, třeba ve věci Kolumbie nebo Peru. Musíme rozlišovat a je tedy třeba brát v úvahu i další ukazatele, jako je třeba index chudoby, index zranitelnosti To jsou všechno velice důležité faktory, které musíme brát v úvahu již ve fázi příprav programů. Za druhé, pokud jde o současný nástroj rozvojové pomoci, tady komise navrhuje snížení o 15 S tím také nesouhlasíme zejména pokud jde o země s průměrnými příjmy. Není dobré snižovat jim podporu. Jde tedy o to, abychom vycházeli z konkrétních podmínek v jednotlivých zemích a podle toho pak uplatňovali kritéria poskytované pomoci. V období 2014 až 2020 bude Latinská Amerika představovat třetinu světa která bude stále ještě vystavena závažné hospodářské situaci a bude muset bojovat proti chudobě. Za třetí, návrh Evropské komise vylučuje 11 zemí Latinské Ameriky z bilaterální spolupráce. Ani tento přístup nepodporujeme. Nejde o to, abychom odbourávali bilaterální spolupráci. Jde o to, abychom spíše upravili kritéria pro spolupráci se zeměmi, které mají průměrné příjmy. A proto Kolumbie, Ekvádor a Peru jsou zeměmi, které si zaslouží ucelenou strategii. Postupně se bude, dejme tomu, trošičku ubírat z té pomoci pro těch dalších 11 zemí Latinské Ameriky. A je důležité, aby cestou spolufinancování politiky všichni úspěšně bojovali proti těm velkým rozdílům, které v tomto regionu jsou. Důležitá je tedy bilaterální spolupráce. Aby v tom přechodném období, dejme tomu období čtyř let, postupně došlo k přizpůsobení nebo úpravě finančních prostředků, které se těmto zemím budou poskytovat. Konec konců máme k dispozici více než jednu miliardu eur, kterou můžeme vyčlenit na pomoc pro země s poměrnými příjmy. A vzhledem na e, formální omezení ze strany Evropského parlamentu se nám nepodařilo zahrnout sem víc užitečných návrhů, které by tady byly vhodné. A jistě mohu říct, že teď bylo předloženo asi 20 pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je posílit aspekt soudržnosti regionální spolupráce, ale týká se to také boje proti zločinu, otázky klimatických změn, technologického rozvoje. Musíme tedy posílit naši politiku rozvojové pomoci a soudržnosti. Záměrem tedy je aby se ty pozměňovací návrhy týkaly hlavně těchto věcí. Je třeba zlepšit distribuci v daném regionu, za druhé je třeba posílit sociální ochranu, i co se týče finančních otázek. Dále je tady aspekt vzdělávání. To je také nutné zdůraznit. Především vidíme velké rozdíly ve věkové skupině 7 až 25 let. Další věc, omezenější přístup chudých ke vzdělávání a také horší zdravotní situace. Proto v rámci spolupráce musíme zdůrazňovat i tyto sektory. A ty sektory, které přinesou další rozvoj, například vývoj technologický, což by mohlo podpořit nové podniky. Dále otázka zaměstnanosti. Jde o to, aby se umožnila větší sociální mobilita občanů z eh, Latinské Ameriky. Další bod. Otázka neformální ekonomiky. Ta v Latinské Americe dosti převažuje a vede k velkým rozdílům. A tito zaměstnanci jsou pak eh, vystaveni tomu, že nemají žádné sociální zabezpečení, třeba zdravotní péči a podobně. Odbourání nebo likvidace chudoby a stírání rozdílů zůstávají velkou prioritou. Proto musíme uplatnit i příslušné finanční a další mechanismy na ochranu chudých a zranitelných. Bude tedy nutné věnovat se programům, které se zaměřují na vzdělávání, sociální aspekty, je třeba hledat nové příležitosti, které podporuje a bude rozvíjet i nová nadace Eurolac. Dalším tématem je tedy otázka klimatických změn. A poslední věc, kterou chci změnit, eh, to nemohu nezmínit, v rámci nového DCI je otázka lidských práv. Chceme tedy posílit naši spolupráci v boji proti zneužívání žen. A to je z mé strany vše. A omlouvám se, samozřejmě chci ještě říct, že si s velkým zájmem vyslechnu vaše názory a rád s vámi budu aktivně spolupracovat při úpravě textu této zprávy. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane Corte Silastro, vy jste zmínil nesmírně důležité věci, zejména to, že Evropská unie nevěnovala v minulosti Latinské Americe příliš velkou pozornost. Já myslím, že to je pozůstatek té doktríny. V jejímž rámci jsme nechali a Spojené státy americké ve v Latinské Americe dělali, co chtěli, ale nebylo to příliš úspěšné. A zdá se, že to, co děláme teď, je mnohem významnější pro obyvatelstvo Latinské Ameriky. A vy jste také poukázal na to, že musíme rozlišovat. To je také věc, která se týká Asie. Země jako Indie mají zároveň obrovské bohatství a obrovskou chudobu. Je to tady velice důležitá práce na kontinentu, kde nejsou žádné LDC, je tam jedno LIC v Nikaraguji. Ale je tam velké množství zemí s chudobou. A nyní dáváme slovo paní Kele. Mnohokrát děkuji. My chceme rozhodně poděkovat panu Cortesovi Lastrovi za tuto zprávu. Naprosto s ní souhlasíme. Zvlášť se nám líbí, že zdůrazňujete, že reforma GSP by se neměla využívat k tomu, abychom některé země nutili k tomu, aby podepisovali nějaké smlouvy a rozhodně také souhlasíme s tím uh, diferencovaným přístupem k zemím Latinské Ameriky a to, že s tím, že eh, zdůrazňujete význam dalších kritérií, nejenom kritérium DNI Světové banky, velice důležité také zaměření na lidská práva a můžeme s tím naprosto souhlasit. Zmínil jste, že a zřejmě přijdou pozměňovací návrhy a v těch oblastech, které navrhujete, opravdu mohou být pozměňovací návrhy. Možná některé předložíme i my, ale spíše, abychom vaši zprávu doplnili, než abychom něco nahrazovali. Například pokud jde o sociální soudržnost, o tom jste také mluvil a jsem si jistá, že se můžeme dohodnout. Co se týče konkrétních pozměňovacích návrhů, Chtěli bychom požádat Evropskou unii, aby zajistila, že prostředky vyčleněné pro rozvoj v Latinské Americe nebudou odchýleny na prosazování dalších zájmů Evropské unie, jako je bezpečnost, energetika anebo obchod. Evropská unie by také neměla prosazovat nebo podporovat zemědělskou produkci ve velkém měřítku, protože víme, že to vede k velkým problémům. Také zmiňujete investiční prostředky pro Latinskou Ameriku, investiční fond pro Latinskou Ameriku. Myslíme si, že bychom tady měli zdůraznit, že máme obavy z toho, že stále více rozvojových prostředků se bude věnovat na velké projekty infrastruktury. A to v Latinské Americe vedlo k problémům. Nedocházelo ke konzultacím s místním obyvatelstvem, nezohledňovaly se aspekty životního prostředí, o tom jsme mluvili i včera dopoledne. A Myslím, že ještě předložíme pozměňovací návrh, kde bychom vyzvali komisi, aby zajistila, že bude zajištěna účast eh, společnosti v tom investičním nebo finančním nástroji, abychom zajistili sledování fondů pro rozvojovou pomoc. To jsou tedy oblasti, kde bychom chtěli předložit pozměňovací návrhy. A také mě zajímá, kolik tam toho můžeme dát. Myslím, že bychom měli také spolupracovat s Latinskou Amerikou v oblasti spravedlnosti oblasti boje proti beztrestnosti a podobně. To jsou věci, které vy znáte mnohem lépe než já. A myslím, že to je také důležitá oblast spolupráce s americkými zeměmi, ale celkově jsme se zprávou velice spokojení, mnohokrát vám děkujeme a předložíme jenom doplňující pozměňovací návrhy a jsem si jistá, že se na nich dohodneme. Děkuji. Děkuji, paní Skelep, pan Pisář Axilio. Děkuji, pane předsedo. Chci eh, blahopřát zpravodaji ke skvělému návrhu, který předložil. My s ním souhlasíme. Ta spolupráce s ním je skvělá a myslím, že i pomocí dalších pozměňovacích návrhů se podaří předložený materiál vylepšit. Mám takovou zkušenost, že když se takový materiál připravuje, jako je zpráva, tak ji vylepšit lze pomocí pozměňovacích návrhů. Myslím, že teď ještě nenastala vhodná doba na omezení prostředků pro Latinskou Ameriku. Eh, prožíváme ekonomickou krizi v celém světě a země Latinské Ameriky možná úspěšněji a eh, lepším způsobem se z krize vymaní než jiné regiony, ale i ony. Eh, mohou být krizí vážně zasaženy. Kdybychom snížili globální pomoc pro tyto země, tak nejen co se týče hlediska solidarity, ale i obecně by to mohlo mít negativní dopad na tyto země. Proto podle mého názoru není vhodná doba na snižování pomoci. A pak ještě další aspekty, na které chci poukázat, které jsou pro mě důležité je to skutečnost, že řada zemí musí bojovat s nejistotou a proto jim musíme konkrétně pomáhat ku příkladu v boji proti organizovanému zločinu. A je-li zájem tuto zločinnost vymítit, tak je třeba věnovat prostředky na tuto činnost. a nepřesměrovávat je na jiné oblasti. A mimo to jsme hovořili o tématech, jako je chudoba. V Latinské Americe jsou obrovské rozdíly mezi jak jednotlivými regiony i mezi jednotlivými zeměmi. Jeden ze tří občanů Latinské Ameriky žije pod hranicí chudoby. A tyto ekonomiky patří mezi 15 ekonomik, které trpí největšími sociálními rozdíly. Ovšem proti těmto velkým sociálním rozdílům musí bojovat sami tyto státy. Je třeba bohatství zemí distribuovat rovnoměrněji mezi obyvatelstvem. Tímto nechci vůbec obhajovat naši, naše eventuální přání snížit pomoc. Je třeba podporovat eh, vzdělávání, zdravotnictví a také malé a střední podniky. Je třeba posilovat růst i pomocí malých a středních podniků, protože ty mohou nabízet konkrétní programy. Na toto téma by se ještě dalo debatovat. Je třeba také podporovat ženy podnikatelky. A na toto téma je možné se podívat i z trošku subjektivně egoistického evropského hlediska. Lze očekávat, že bohaté země se mohou stát atraktivním trhem. A proto je i v našem zájmu, aby tyto země se rozvíjely. Aby dosáhly odpovídající životní úrovně, protože tak pro nás budou výhodnějšími hospodářskými partnery. V době krize tedy není vhodné riskovat eventuální kolaps eh, té stabilní ekonomiky, která se teď v Latinské Americe tvoří. Takže otázka podpory zemí, jako je Jihoafrická republika. Tam se podpora udrží, ale Peru, Peru, Ekvádor, tam bychom eh, podporu oslabili. Přitom tyto země mají příjem na obyvatele víceméně stejný. To je všechno. Děkuji. Just to Muchas gracias, señor presidente Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vyjádřil, co se týče zprávy pana Cortéze i v souvislosti s tím, co zde zaznělo od předřečníka. Podporuji tuto zprávu, kterou Ricardo přednesl. a i pozměňovací návrhy s výjimkou toho posledního návrhu. Já odmítám jako eh, nevhodný a nevhodná a zastaralá veškerá kritéria nastavená komisí jsou vzdálena realitě. Komise neví, jak vypadá realita v Latinské Americe, ale souhlasím s tím porovnáním Latinské Ameriky a Africké republiky. A myslím, že by bylo naprosto iracionální aplikovat jeden program eh, někam a, jiný, a stejný program, jiný program jinam. Je třeba samozřejmě dbát na bezpečnost, ale i na zdravotnictví, vzdělávání, přírodní zdroje, vodu, nakládání s vodou, energetika, to všechno jsou důležitá odvětví. Co se týče dopadů na Evropu, bohužel ze zemí Latinské Americ, Ameriky eh, máme tři, které jsme si dali do hledáčku, zvlášť co se týče problémů organizovaného zločinu a, a pašování drog. To bohužel eh, prorostlo do státních institucí, policie, nevládních organizací, místních vlád, eh, justice. Eh, tento fakt nelze přehlížet. Navrhuji proto, abych nezabral příliš mnoho času kolegům, abychom obecně podpořili zprávu pana Cortese abychom podali pozměňovací návrhy, které zprávu ještě dále vylepší, které text doplní, které z něj nebudou nic škrtat a chci také říci, že společně se španělskými kolegy chci odstartovat eh, určité iniciativy, které se týkají Ministerstva zahraničních věcí Španělska, ministra zahraničí eh, Španělska a stálého zastoupení Španělska. Eh, budeme se snažit soustředěně eh, prosazovat naše požadavky v tomto směru směrem ke komisi a parlamentu. Děkuji, to je velice povzbudivé. Pan Gorenc to. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Já jsem dorazil trochu se spožděním, ale chtěl bych se vyjádřit eh, k bodům 7 a 8 této zprávy. Domnívám se, že toto jsou ty nejcitlivější body v současné diskuzi. Když podporujeme v zásadě boj proti chudobě, souvisí to s tím, že musíme být aktivní. Pokud chceme pomoci chudým, nebudeme pomáhat bohatým. Další věc, se kterou to souvisí, je odpovědnost těch, kteří mají finanční prostředky, nebo těch, kdo budou mít finanční prostředky. Finanční prostředky mají ty země, které jsou dárci, to je klasický případ, a potom také ty země, které jsou příjemci programu Evropské unie. Já se o tom ještě budu zmiňovat za chvíli v rámci své zprávy, ale důležité je, že nesmíme přehlížet tuto novou realitu. Globalizace změnila všechno od základu. Rozdíly se zvětšují v rámci jednotlivých eh, zemí a je to hlavně odpovědnost samotné vlády. Pokud má vláda prostředky, musí se zodpovídat své vlastní populaci z toho, proč se jí nedaří přerozdělit bohatství tak, aby vláda mohla zareagovat na legitimní očekávání populace. Není, to, není na nás, abychom se úplně abychom my přejímali odpovědnost těchto aktérů, tedy vlád. V této souvislosti bych chtěl plně podpořit komisi v její snaze toto předložit, toto začlenit do diskuze. Pokud chceme být koherentní sami se sebou, myslím si, že na tuto zásadu nesmíme zapomínat. Musíme mít na paměti e, změny, které nastaly a mechanismus phasing out, postupné ukončování, to je mechanismus, který je postupný a umožní nám zorganizovat e, odpovědnosti všech. A co nesmíme dělat, což je věc, na které si můžeme na začátku zhodnout, je to, že ze dne na den nemůžeme přestat ve veškeré spolupráci. Co je možné ze dne na den, je začít se zamýšlet nad tím, co uděláme například za dva roky, za tři nebo za pět let. V opačném případě nechápu, k čemu by sloužila všechna ta uh, odvedená práce, kterou jsme vykonali v rámci střednědobého přeskumu. Tam jsme si jednomyslně zhodli na tom, že tento problém, o kterém se zmiňují, opravdu existuje. Děkuji. Uh, Děkuji, to je velice důležitá věc. Včera se Kety Eštnová zmiňovala o tom, že že postupné takovéto pronikání nefunguje. A je problém, že některé že v zemích se někteří bohatí stávají ještě bohatší a chudí zase chudší. A je naší odpovědností tuto, tento problém řešit, nebo je to odpovědností samotných zemí? My bychom měli přispívat k jejich politickému rámci v rámci našich bilaterálních vztahů z Bruselu. A nyní bych poprosil zástupce EEAS, aby se vyjádřil specificky ke vztahu mezi EU a Latinskou Amerikou a o tom, jak my můžeme ovlivnit e, představitele těchto zemí. Právě v té souvislosti, které zmiňoval pan Gorenc. Dále bych se z toho poprosil zástupkyně komise, aby se zmínili o implementaci DCI. o implementaci nástroje DCI a o tom, jak spolupráce vlastně funguje v praxi. Takže nejprve zástupce EEAS. Dobré dopoledne, děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu Lastrovi za tuto zprávu. Ta přichází ve velice důležité chvíli a věnuje se všem důležitým prvkům eh, navrhovaného MMF a zvláště eh, DCI. Důležitá je podstata, ale také struktura budoucí spolupráce s tímto regionem. V tomto smyslu Diskuze by měla vést ke konečnému tvaru, ke konečné podobě nástroje. Když se zmiňuji o struktuře, je jasné, že to rozlišování, otázka rozlišování je nejcitlivější, tak jak už to zmiňoval jeden z kolegů. Jedna věc, kterou bych chtěl znovu zopakovat, je to, že rozhodně nemáme v plánu ukončit spolupráci s žádnou z těchto zemí. Znovu opakuji, že my tady mluvíme o tom, že nebudeme využívat bilaterálních kanálů s některými zeměmi, kde si myslíme, že země jsou na dobré cestě a kde se sami mohou věnovat eh, rozvojovým otázkám. Paralelně samozřejmě máme tematické a regionální a také subregionální programy. Ty všechny budou moci být využity pro vyřešení těchto stejných otázek, ale odlišným způsobem. Také se domníváme, že flexibilita, která se zavádí v návrhu DCI a poučení, které máme z minulé implementace těchto programů, nám umožní zajistit potřeby všech zemí v tomto regionu. A to zvláště těch, které, eh, o kterých existuje chudoba. Také bychom se měli zakládat na osvědčených postupech a zkušenostech, které tyto země mají v boji proti chudobě. Také bych chtěl upozornit na jednu, jeden prvek ve zprávě, kde se píše, že bychom neměli eh, ukončit celkovou pomoc, podporu zasílanou Latinské Americe. To je hlavní cíl. Jde o to, že celková úroveň podpory pro tento region by se neměla lišit v porovnání s tím, co existuje v rámci současného legislativního návrhu. A pokud je, k podstat, pokud je o podstatu věci, Znovu opakuji, že nás těší, že většina těch prvků, které jsou ve zprávě, jsou věci, které sdílíme v EU a v institucích. Mohli bychom to zhrnout do tří skupin. Jde tam o aspekty, které podporují dosahování cílů, které všichni sdílíme, tedy sociální soudržnost, eh, vymícení chudoby. To se také zmiňovalo v souvislosti s podporou sociální koheze, zdraví, vzdělávání, a také to souvisí s rozvojem soukromého sektoru, zvláště malých a středních podniků. Dále tady jsou faktory e, typu vědecko-technických a potom máme oblasti, které buď přímo nebo nepřímo eh, brání dosahování těchto cílů. Mnozí e, europoslanci zmiňovali násilí, obchodování s drogami a tak dále, to jsou velice důležité aspekty v Latinské Americe. Pokud toto nedořešíme, myslím si, že nebudeme nikdy schopni dosáhnout našich cílů. S tím také souvisí vhodné sociální politiky, podpora demokracie, fiskální politiky a tak dále. A v neposlední řadě máme také prvky, které pokud je nedořešíme, všechno úsilí, které vykonáváme, bude ohroženo. Tím myslím zvláště klimatické změny a udržitelnost životního prostředí. Takže abych to uzavřel, chtěl bych také zmínit ještě dva prvky, které také ve zprávě považuji za velmi důležité. Jeden z nich je zajištění koherentnosti mezi vládní politikou a zapojením občanské společnosti. To je samozřejmě zásada, kterou musíme dodržovat od začátku až do, do konce. A velice mě potěšilo, že v návrhu komise u DCI se více zaměřujeme na využití národních rozvojových plánů, a také více využíváme společné programování s příslušnými státy. Také bych chtěl zdůraznit, že pokud je o DCI a tematické programy pro občanskou společnost, se zvýšilo přidělení financování o 20 Další věc, která je zdůrazněna ve zprávě a také ve studii, která zde byla před několika týdny představena, je možnost posílit spolupráci tomu také přikládáme velký význam. V rámci současného DCI jsme se snažili eh, implementovat takovéto aktivity a implementace někdy byla poměrně obtížná, a to z důvodu právních omezení nebo postupů, které jsme zavedli. Takže souhlasíme s významem tohoto aspektu a jak už jsem říkal, důležité je využít eh, dobré zkušenosti, která existuje v, některé, v některých z těchto zemí a šířit takovéto úspěchy a mm, zásady i v jiných zemích. Také tam jasně odkazujeme na trojuhelníkovou spolupráci, a to v rámci obecných zásad tohoto nařízení. To bylo z mé strany vše, děkuji. Děkuji. A nyní zástupce komise. Děkuji. Já jsem tady poprvé a dobře jsem si poznamenala všechno, co tady zaznělo. Velice ráda se s vámi eh, setkávám, pane Cortesi. Čet, přečetla jsem si vaši zprávu a rozhodně v tom vidíme eh, smysl. My máme k dispozici všechny příslušné informace, kontext a také si cením vaší výzvy hovořit o dopadech a o tom, jak to funguje v praxi. Není tam nic, s čím bychom nesouhlasili, myslím si, že všechno tam dává smysl, ale když eh, se podíváme na situaci v praxi, tam je to mnohem obtížnější. Komise by nebyla kredibilní v případě, že bychom řekli, že budeme dodržovat staré postupy. Některé věci děláme už 15 let a děláme je stále stejně, se stejnými protěžky a, jak jste sám říkal, Nedaří se nám vymítit chudobu. My musíme nyní hledat nové způsoby, jak na situaci reagovat. My se tedy snažíme přepracovat naše postupy v rámci tohoto kontextu, zvláště vzhledem k tomu, že je na nás vyvíjen tlak z různých stran. A myslím si, že budeme kredibilní, když řekneme, uh, buďme upřímní, podívejme se na situaci, podívej, podívejme se na to, jak můžeme reagovat, jaké hlavní otázky vyřešit. My samozřejmě eh, přihlížíme ke specifikům tohoto kontinentu. Nebudeme řešit stejné otázky bezpečnosti nebo nebezpečnosti jinde než v Latinské Americe. Já bych se ještě stručně zmínila o některých bodech, které zmiňovala paní Kellerová. Když hovoříme o bezpečnosti, vy jste se zmiňovalo spravedlnosti, beztresnosti, To všechno podle našeho názoru spadá do otázky bezpečnosti. Nemluvíme o bezpečnosti v eh, úzkém slova smyslu, ale například to vytváření spravedlnosti, justice a tak dále. Já myslím, že další partneři v této oblasti se mohou zaměřit na tu bezpečnost v úzkém slova smyslu a my naopak můžeme přispět Eh, v té věci, kterou jsem zmiňovala. Můžeme tomuto kontinentu přinést nějakou přidanou hodnotu. Dále pracujeme na vzdělávání, například ve Salvadoru, protože rodiče tam mají strach posílat děti do škol. Počet eh, dětí, které neukončí školní docházku, je velice vysoká nejde o to, že by byly problémy se samotným vzděláváním, ale rodiče prostě mají problém s posíláním dětí e, do školy a statistiky z toho důvodu jsou potom špatné. My tedy nemůžeme ignorovat realitu, musíme hledat nové způsoby řešení, musíme spolupracovat s našimi partnery. Jsme si velice vědomí toho, co je potřeba, jsme si vědomi také toho, jaké jsou naše evropské hodnoty. My hledáme nové způsoby toho, jak e, vstoupit do tohoto rozvojového světa. Vy jste se zmiňoval o novém nástroji, který nazýváme investiční nástroj pro Latinskou Ameriku a potřeby rozvoje jsou tady obrovské. Jak reagovat? Prostřednictvím grantů se nám nepodaří dosáhnout cílu. Takže my se snažíme zaměřit na to, jak promísit nebo spojit granty se soukromým financováním a půjčkami tak, abychom lépe podpořili rozvoj. minulosti eh, všichni chtěli stavit silnice. Ale já se ptám, proč, na co nám slouží nějaká silnice v Botswaně, kterou stejně nikdo nepoužívá? Dárcům se to líbí, dárci v tom vidí něco konkrétního, um, dobrý způsob, jak vydávat prostředky. Ale dnes na to nahlížíme jinak. To, co budeme vystavovat, má také své limity a nemá příliš velký význam prostřednictvím našich fondů a spolupráce stavět nové silnice. Potřebujeme samozřejmě eh, infrastrukturu, ale nemusíme, eh, nemůžeme stavět silnice neomezeně. Důležité je například eh, prostřednictvím silnic podpořit rozvoj venkova. Takže jak k situaci přistupovat? My hledáme nová řešení. Vytváříme například eh, v Mexiku větrné turbíny a my konzultujeme také eh, partnery přímo na místě. Je to jednoduché, není to jednoduché. Musíme vždycky hledat kompromisy. My na, nás, my na význam tohoto nástroje nahlížíme pozitivně. Máme 125 milionů eh, vyhrazených na tento investiční nástroj pro Latinskou Ameriku a máme 5 miliard v podobě investic. Takže já si myslím, že to je opravdu hodnota za peníze. A také se velice zaměřujeme na to, abychom zajistili, že podporujeme obnovitelnou energetiku a projekty související s klimatickými změnami. Pokud vás nudím, tak eh, mě prosím to naznačte. A můžeme také projednávat Monrovu iniciativu. Já bych opravdu chtěla poděkovat panu Gorencovi za jeho příspěvek. Myslím si, že vy opravdu podporujete eh, naši zásadu, tedy to, že musíme být kredibilní, musíme se přizpůsobovat. Musíme hledat nové způsoby, jak jednat. Má oblíbená země Kolumbie. To je velice obtížná země. Komplikovaná. Jsou tam problémy s lidskými právy, je tam přítomný Červený kříž, pracovníci, kteří pomáhají v této oblasti. My ale pravděpodobně musíme mnohem více spolupracovat s občanskou společností, což jsme nedělali v minulosti. Podpora míru eh, je tam důležitá, ale možná nepotřebujeme zase tolik financí. Musíme jednat bilaterálně. Já myslím, že bychom spíše měli přidělovat finanční prostředky specificky eh, na otázky, které jste zmiňoval, na některé komunity, tak, abychom pokračovali v zajišťování míru. Já se na to dívám technicky, ale sdílím váš názor v tom, že musíme odcházet postupně, přestat eh, pomáhat postupně. Když jsme jednali s panem prezidentem Santosem, on sám říkal, že my jsme ochotní nebo my jsme připraveni eh, se vydat na tuto cestu sami, ale prosím, zůstaňte s námi, podpořte nás ještě několik let a poté už budeme moci jednat sami. My eh, v komisi stále ještě máme financování dostupné, takže máme další projekty zaměřené například na podporování spravedlnosti a tak dále. Tento rok i příští rok ještě budeme mít financování, které budou vydávány do všech anských zemí. To znamená, že se nebalíme a neodcházíme úplně. Jak říkal kolega, my máme v plánu nebo zaměřujeme se na různé přístupy v rámci nového finančního rámce v případě, že budete souhlasit. A co komise navrhuje, a je na vás, abyste to projednali, až budete projednávat MMF, tedy pro DCI navrhujeme to, že DCI by mělo ještě zůstat, potřeby trvají a nezmenšují se. Vy jste se zmiňovali o nerovnosti. Je opravdu překvapivé, že ta nejrovnoprávnější e, země, Uruguay, v Latinské Americe je pod Filipínami nebo za Filipínami. Takže takové jsou takové situace my si uvědomujeme, že současné postupy nebyly úspěšné a hledáme tedy nové. Budeme se muset zaměřit také na fiskální otázky zdanění. My se do toho zapojíme, podíváme se na to, provedeme brainstorming na nejvyšší úrovni s ministry příslušných zemí a tady v Bruselu se také budeme zaměřovat na to, jak postupovat před, jak vyřešit tuto oblast. Takže rozhodně jsme si vědomi, jaké výzvy před námi stojí, Opravdu si ceníme všech podnětů, které zazněly a velice dobře jsem si poznamenala vaše poznámky. Chci vás ujistit, že vaše poznámky zohledníme. Včera jsme navštívili naše protěžky ve Španělsku. Komise se také setká s zástupci vlády ve Španělsku, tak jak jsi se setkala se zástupci vlády v Německu, kteří se zabývají rozvojem a budeme řešit to, jak restrukturalizovat náš přístup, jak zapojit malé a střední podniky, dále do jaké míry ekonomický růst může vyřešit ty sociální otázky typu zdraví a vzdělávání. To všechno tedy zohledníme, když budeme vytvářet náš nový přístup k Latinské Americe. Děkuji. Mnohokrát děkuji. To byla jedna z nejlepších prezentací, kterou jsem od komise v poslední době slyšel. Bylo to velmi konkrétní, co se týče vašeho programu a přístupu. Mnohokrát děkuji. Ještě někdo za komisi? Ne. Ricardo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem za účast a především za účast na přípravě podkladu. Chtěl bych říct, že tato zpráva je vlastně výsledkem spolupráce, dosti široké spolupráce mezi námi, spolupráce s generálním ředitelstvím DEVKO, s Evropskou službou pro vnější činnost a tak dále. Takže skutečně to má široký záběr. Jsme intenzivně spolupracovali i s dalšími. Je to prostě týmová práce. A chtěl bych poděkovat také všem poslancům za citlivý přístup vůči Latinské Americe. Je to velice důležité, jak už říkalo několik z vás. Teď, v této vážné chvíli, která je strategicky důležitá, hovoříme o regionu, ke kterému je třeba přistupovat skutečně nesmírně citlivě. Pokud se má podpora snižovat, musí to být postupné. Nesmí se to udělat najednou. A proto si musíme skutečně promyslet, jak budeme postupovat. Konec konců už jsme mluvili i o aspektech spolufinancování. Takže nemluvíme jenom o financování jako takovém z naší strany, ale také o spolufinancování. To znamená, že i příslušné země, které přijímají naši pomoc, se na tom budou svým dílem podílet. Děkuji také za pozměňovací návrhy. Všem kolegům. Někteří se také vyjádřili ke spolufinancování, to je důležité. A ještě bych řekl několik slov komisi. V prvé řadě otázka bezpečnosti a boj proti drogovým mafiím. V Mexiku se shodou okolností konal seminář na vysoké úrovni, který se této tematice věnoval, bylo to asi před měsícem. A nás čeká obrovský kus práce, pokud je obchod s drogami. Mohu však říct, že mě opravdu překvapila situace nejen v samotné Latinské Americe, ale jde také o to, nakolik jsou schopné spolupráce příslušné justiční a policejní složky. Takže jde o to, aby se i technologie patřičně využívala. Technologie, kterou mají v ruce justiční orgány. Některé ty věci jsou opravdu zastaralé a musí se modernizovat. Myslím tedy, že i v tomto směru může Evropská unie přispět. Pokládám tedy za důležité, abychom i nadále trvali na tom, že i generální ředitelství DEVKO, i Evropská služba pro vnější činnost se budou držet toho období čtyř let. To dává smysl. V uplynulém období jsme velmi intenzivně spolupracovali s tímto regionem pokud je o spolupráci v rozvojové oblasti. A ta podpora se nemůže jenom tak useknout. To by bylo příliš náhlé. Kolumbie, Ekvádor a Peru by tím opravdu utrpěli. Zvlášť u těchto zemí by to byl problém, kdyby se to najednou useklo. Protože to by pak mohlo vést k tomu, že situace se značně zhorší protože ten region jako takový je celkově slabý. A z makroekonomického hlediska je sice pravda, že jsme zaznamenali jistý nárůst v pozitivním směru, ale z materiálního a sociálního hlediska jsou tam pořád ještě velké rozdíly. Víme, že je tam bída, že jsou tam problémy se zdravotnictvím, se školstvím. A proto jim musíme poskytnout i náš know-how i finanční podporu. Takže většina těch prostředků, převážná většina těch rozvojových prostředků už se projevila, měla určitý užitek. Takže naše spolupráce v tomto regionu skutečně zatím vedla k pozitivním výsledkům. Rovněž je důležité, abychom zajistili takzvanou trojstranou spolupráci. A pokud mluvíme o tom, že bychom to postupně zrušili, dobře, ať jsou to čtyři roky, ale nesmíme to useknout hned. Mělo by to pokračovat i v dalších letech. Teď si myslím, a konec konců je to vyjádřeno i v té zprávě, je stále nutné, abychom šli ruku v ruce s těmito zeměmi. A jde o to, aby ta pomoc pronikla úplně všude. Aby nebyla jen na povrchu, ale aby pronikla až dolů. Ještě jednou vám chci všem poděkovat za podněty, za pozměňovací návrhy. Velice rád jsem s vámi spolupracoval a věřím, že většina politických skupin podporuje to, co děláme. Děkuji vám. Ano, děkuji, než to uzavřu. Rád bych vám řekl, že to, co máme teď před sebou a dnešní diskuze a to, co chce tento výbor udělat, všechno znamená, že to musí být velice úzce propojené s vyjednáváním o DCI, které bude probíhat s radou o provádění DCI. Budeme mít speciální skupinu, která bude odpovídat za toto vyjednávání. A vy se s nimi zřejmě budete muset spojit, musíte s nimi spolupracovat, aby se zajistilo, že vaše priority, vaše cíle budou zohledněny při vyjednávání, až se bude mluvit, až se bude jednat s radou, s EAS a s komisí pokud je o provádění DCI. Pozměňovací návrhy do 19. března a hlasovat se bude 24. dubna. A ještě jedna technická záležitost. V anglickém překladu ICD znamená DCI a mělo by se to změnit na plenárku. The next item is... Další bod je úloha parlamentu při zajišťování provádění akčního programu pro nejméně rozvinuté země na období 2011 až 2020. A máme tady příležitost pro výměnu názorů se zástupci Meziparlamentní unie. A já mám to potěšení přivítat paní Noru Babik z Meziparlamentní unie k naší diskuzi v návaznosti na konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích, která se konala v květnu loňského roku a naše dele, náš výbor tam vyslal delegaci. Já jsem měl to potěšení tuto delegaci vést. Paní Babik patří k jedné z dvou eh, pracovníků, k jedním, je, patří mezi pracovníky, kteří pracují na programování v oblasti programu budování institucionální kapacity řídí nejrůznější programy, které mají posílit parlamentní kapacitu v nově vznikajících demokraciích, včetně nejméně rozvinutých zemích. A jak víte, Evropská unie se hodně věnuje prosazování spolupráce se 48 nejméně rozvinutými zeměmi, které jsou nejchudší a nejzranitelnější a představují nejslabší článek mezinárodního společenství. Mají velice nízký příjem na hlavu, špatně se tam rozvíjejí lidské zdroje a jsou vysoce zranitelné, vysoce citlivé vůči eh, vnitrostátním externím šokům. Od roku 1981 Mezinárodní společenství provádí čtyři akční programy pro nejméně rozvinuté země. Cílem je mobilizovat globální podporu pro jejich sociální a hospodářský rozvoj. V loňském roce konference OSN, které byl věnován celý systém OSN, posoudila výsledky desetiletého bruselského akčního programu a přijala nový akční plán, ve kterém byly stanoveny překážky, nové výzvy a příležitosti pro nejméně rozvinuté země a mezinárodní dárce. Kromě této mezivládní cesty jsou ještě tři paralelní cesty v Istanbulu pro členy parlamentu, občanskou společnost a soukromý sektor. Než předám slovo hostům, rád bych připomněl, že třetí konference o neméně rozvinutých zemích, která v Bruselu proběhla v roce 2001, IPU a úřad OSN, úřad Vysokého zástupce OSN pro nejméně rozvinuté země eh, vytvořili plodné partnerství ve snaze propagovat provádění bruselského akčního programu, zejména v oblasti dobré zprávy a budování kapacity, a také se eh, zapojili do přípravného procesu Istanbulské konference. IPU organizovalo parlamentní cestu, parlamentní způsob spolupráce předvečer Istanbulské konference. To byl eh, významný příspěvek posílení eh, angažovanosti na straně poslanců. Pomáhalo to zvýšit povědomí o nových závazcích aby se usnadnily následné akce, sledování a provádění nového akčního programu pro nejméně rozvinuté země na období 2021 až 2020. Evropský parlament má samozřejmě v úmyslu nadále se plně zapojit do provádění a následných akcí. Nyní předávám slovo paní Babik. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice ráda, že zde dnes mohu být. Zastupuji Meziparlamentní unii, my si vážíme tohoto pozvání a příležitosti k výměně názorů s vámi při eh, podporování příspěvku parlamentu akčního programu z Istanbulu a jeho provádění. Eh, parlamentní cesta eh, pomoci pro nejméně rozvinuté země začala před čtyřmi lety za účelem zajistit před velkou mezinárodní konferencí na téma pomoci nejméně rozvinuté rozvinutých zemí byl Evropský parlament také slyšen. Před několika lety eh, o tom nebylo ani slava. Eh, parlament eh, byl vnímán jako marginální, co se týče provádění závazků Bruselu. Ale my jsme dosáhli svého cíle. Akční program poukazuje na úlohu parlamentu při debatování politik a provádění plánů, zajišťování transparentnosti a odpovědnosti. Díky poslancům, kteří pracovali pilně ve svých parlamentech doma, se toto podařilo zrealizovat. Když do toho vložíme své srdce, není důvodem, proč bychom nemohli načetnout nový rozvoj pro nejméně rozvinuté země. Poslanci pozorně naslouchali lidem a snažili se do eh, nové právní úpravy eh, zabudovat eh, veškerá pojistka na podporu všeho potřebného, kdykoliv to bylo možné. Základní problém rozvoje je politický, není ekonomický. Nejméně rozvinuté země představí 880 milionů lidí, kteří jsou bohatí, co se týče kultury, dovedností a přírodních zdrojů. Problém spočívá v tom, kdo rozhoduje co, jak a pro koho. Kdo, komu se dostane místo u stolu, kde se činí rozhodnutí. To znamená rozhodování doma, u parlamentů a ve vládách a i eh, v zahraničí v rámci mezinárodních finančních institucí nebo G20. Existuje řada příkladů této reality i možných eh, nápravných opatření. Uvedu několik eh, možností. Eh, chceme odstartovat venkovské ekonomiky v těchto zemích. Dejme, že nám stejná práva, jako mají muži, koupit zemi a nebo si brát půjčky a zajištěme, zajistíme plnou účast žen v politice. Chceme, eh, aby se chudí eh, dostali z toho neformálního, neoficiálního sektoru a do malých eh, podniků a aby získali pracovní místa se slušnou s mzdou. V tom případě jim to musíme usnadnit. Chceme, aby lidé chtěli, měli prospěch z přírodních zdrojů svých zemí, Eh, musíme zabránit těmto zemím, eh, aby uzavírali skorumpované smlouvy eh, a je třeba také vybírat daně na podporu sociálních programů. Chceme, aby lidé investovali do svých malých podniků, v tom případě posilme naše sociální instituce. Chceme, aby byla zahraniční pomoc maximálně využívána Eh, v souladu eh, s prioritami lidí. Zajistěme, aby veškerá pomoc byla eh, kontrolována ze strany parlamentu. To neznamená, že bychom chtěli popírat ekonomické problémy, ale ekonomické problémy jsou součástí obecnějších otázek zastoupení, začlenování a odpovědnosti problémy vždycky lze řešit plnou, plným využitím úlohy parlamentu eh, který by měl volat vlády k zodpovědnosti. Otázka zprávy eh, je na přetřesu skoro na všech schůzkách Meziparlamentní unie a eh, také parlamentní sdělení, které bylo předáno členům IPU na konferenci v Istanbulu, zmiňovalo zprávu a e, také vyzývalo veškeré parlamenty, jak v těchto nejméně rozvinutých zemích, tak mimo ně, aby znovu zkontrolovali své vlastní institucionální postupy, aby e, umožnili e, aktualizovat závazky. Z toho sdělení vyplývá, že vyřešení problémů, kterými trpí tyto země, závisí na silnějším partnerství mezi všemi zúčastněnými hráči musíme pomoci těmto zemím, aby mobilizovali své vlastní zdroje. Když se nám podařilo tedy získat eh, místo u stolu, musíme také zaměřit pozornost těchto parlamentů eh, k provádění. Eh, IPOA není dokonalé a nemá, vše, nemá vlastně vytýčené všechny cíle, ale je dobré se zaměřit na jeho práci v nadcházejících deseti letech. Teď je e, základním cílem e, zefektivnit práci IPOA e, pomocí strategií národního rozvoje a plánu, tak, aby proniklo i do uvažování těch, kteří činí rozhodnutí. Ke konci loňského roku jsme dokončili projekt, který je konkrétně zaměřen na parlament. Na, na parlamenty. Eh, náš je třeba, aby jednotlivé výbory eh, parlamentu eh, dohlížely na úlohu vlád. To může znít samozřejmě, ale není to tak. V mnoha těchto zemích není vlastně pravidelné zodpovídání se vlád vůči parlamentům. Je nutné zajistit parlamentní dozor. Dlouhodobé cíle projektu tedy jsou zvýšit povědomí tak, aby se zajistilo eh, angažovanost parlamentu, lepší přístupy parlamentu a posílení parlamentní kapacity v těchto zemích. Z krátkodobějšího hlediska je cílem projektu vytvořit eh, udržitelné, eh, udržitelná okna informací Sami tyto země si musí um, identifikovat způsoby, jak uh, budou um, komunikovat s IPO a také se pokusíme rozšířit již existující uh, síť uh, ohniskových bodů parlamentu, zvláště co se týče sledování programu akcí těchto zemí. Jedním z prvním úkolů bude spolupracovat s kolegy poslanci při hodnocení jejich institucionálních kapacit, včetně systému výboru, aby bylo možné začlenit IPOA do legislativně rozpočtového procesu. Ve finále bychom rádi, aby každý národní parlament schválil jasný akční plán eh, různých kroků, eh, které umožní užší spolupráci a s jejich parlamentem. Vzorový akční plán již byl vypracován a byl schválen těmi, kdo se zúčastnili loni v květnu konference v parlamentu. Máte ho také před sebou v dokumentech. Promiňte v Istanbul. Tady jsou hlavní aktivity tohoto projektu Jestli chcete detailnější informace, ráda je poskytnu, ale mimo těchto hlavních aktivit také začínáme podporovat aktivity eh, na zvýšení povědomí o IPOA v parlamentech a eh, vytvoření nástrojů eh, pro poslance. Loni v říjnu jsme uspořádali první briefing pro poslance po Istanbulu abychom zvýšili povědomí toho, co eh, vlastně se dělá v IPOA a také jsme uvedli takovou notu pokynů, eh, která se týká zefektivnění činnosti IPOA, hlavně na výhody a nevýhody vytvoření speciálních parlamentních struktur eh, na rozdíl od jaksi původních, původně nastavených parlamentních výborů Umožnilo by to i e, lepší kontrolu zapojení parlamentu do spolupráce s IPOA. Jak bude toto udržitelné z dlouhodobého hlediska pro tyto národní parlamenty? Doufáme, že parlamenty e, si zavedou mechanismy e, pravidelné kontroly a že se také zapojí obecně do eh, programu národního rozvoje. Trvalý vztah a dialog eh, s parlamenty v těchto zemích umožní eh, sledování veškerého rozvoje. Existuje 35 parlamentů LDC, které jsou teď členy Meziparlamentní unie a my máme štěstí, že se s nimi dvakrát ročně minimálně můžeme setkávat ten projekt si eh, vyžádá podporu partnerů eh, na regionální a národní úrovni eh, od OSN, občanské společnosti i ministerstv, která spolupracují s IPOA na národní úrovni. Strategie partnerství spolupracujeme úzce eh, s úřadem Vysokého zastupitele pro nejméně rozvinuté země OSN, jak už to je, vlastně celých deset let a vytvořili jsme ještě silnější eh, partnerství před LDC 4. To vyústilo v akční program a politickou deklaraci, která jasně nastínuje úlohu parlamentu, což předtím nebylo. Parlamenty eh, v těchto nejméně rozvinutých zemích i v ostatních zemích by měly více spolupracovat, i spolupracovat, nejenom v regionech a subregionech, ale i na globálnější úrovni. V těch eh, nejméně rozvinutých zemích existuje takový Eh, systém ohniskových bodů pro ministerstva i pro OSN. My jsme v Pezi parlamentní unii vytvořili eh, mechanismus eh, parlamentních ohniskových bodů tak, aby bylo možné pravidelně se setkávat a hovořit o provádění istanbulského akčního programu a sdílet informace na národní úrovni. Spolupráce s občanskou společností a OSN byl, také pomůže překonat eh, ty nedostatky informací, kterými často trpí parlamenty v nejméně rozvinutých zemích. Já tady mám eh, rčení jednoho ze zakládajících členů Meziparlamentní unie, které zní, že svět dnes se stává ze splněných snů utopií a e, ptáme se, jestli dnešní utopie bude realitou zítřka. Děkuji. To byla velice zajímavá prezentace. Pokud dovolíte, Nevím, zda paní Babik ví, že my v rámci našeho parlamentu také máme věc, která se nazývá Office for the Promotion of Parliament Democracy, nazývá se to OPPD. Řídí to jeden z kolegů. Já myslím, že tady dnes nikdo z OPPD není. Nevím, proč tomu tak je, nechápu. Měl by tady někdo být a poznamenávám si, že tady žádný zástupce není. Každopádně já myslím, že vy byste se měla projevy, eh, propojit s těmito lidmi z OPPD, pokud tomu tak ještě není. Postupujete takto? Ne v této konkrétní souvislosti, ale spojím se s lidmi z OPPD hned po této výměně e, názorů v jiné souvislosti. Děkuji a nyní zahajuji debatu. Pan Kaznary. Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, paní Babik za prezentaci. Samozřejmě je to velice důležité pro náš výbor. Je důležité, aby se parlamenty nejméně rozvinutých zemí účastnili, to je klíčové. My jsme to mimochodem také mohli konstatovat eh, na zasedání s těmito zeměmi a EU. Pokud je o zástupce parlamentu eh, rozvinutých zemí. Mezina, meziparlamentní unie má velice široký eh, obsah činností. Například v Polsku si myslím, že zásadní podoba nebo forma kontaktu jsou bilaterální skupiny. Myslím, že pokud bychom provedli studii u polských poslanců a snažili bychom se zjistit, zda ví, co znamenají nejméně rozvinuté země, Domnívám se, že by odpověděli ne. Neví, o co se jedná. Alespoň se obávám, že tomu tak je. Co to znamená? Já myslím si, že v rámci e, pomoci, kterou zasílá Polsko, nebo poskytuje Polsko, pouze malá část je vyčleněna na tyto účely. Je to asi pouze 4 Já se domnívám, že poslanci, kteří neznají tento koncept nejméně rozvinuté země, neznají také rozvojové cíle tisíciletí. Já myslím, že tito lidé nebudou schopni vyčlenit větší procento e, na podporu těmto cílům. Myslím si, že bychom je měli nejprve uvědomit, šířit povědomí o tom, co to znamená a zvyšovat jejich úroveň znalostí. Potom by se situace mohla také automaticky zlepšit. Slovo má paní Kellerová. Děkuji. Děkuji také za prezentaci. Ano, měli bychom se zaměřit na to, co můžeme my udělat pro implementaci istambulské agendy. Bohužel se ale obávám, že my v rámci Evropského parlamentu máme určitá omezení, například to, kolik eh, financování se vykládá na nejméně rozvinuté země. Každopádně, myslím si, že můžeme udělat některé podstatné věci. Kromě toho, co jste zmiňovala vy, ještě zmíním dva další aspekty. Za prvé jde o otázku vytváření politik pro, rozvoje, tam, pro rozvoj, tam můžeme mít klíčový vliv. My například nyní eh, reformujeme politiku zemědělskou a rybolovnou a my můžeme zajistit, že alespoň tyto politiky budou koherentní se našimi cíly rozvoje a také se istambulskou agendou, nebo nevím, jak přesně se to jmenuje. Abychom toto zajistili, my v rámci našeho výboru musíme také šířit povědomí mezi ostatními výbory, a musíme zajistit, že vytvářené politiky alespoň nepoškodí tyto nejméně rozvinuté země. Nicméně já podporuji rozvojové cíle. Není to jednoduchá úloha, jak jsme zaznamenali v minulosti, každopádně je to věc, která by měla být v popředí naší agendy. Je to věc, kde my opravdu můžeme způsobit rozdíl. A pokud jde o otázku kontroly toho, co dělají naše vlády a komise při implementaci istambulské agendy, to je samozřejmě obecná úloha parlamentu. Musíme zajistit, že opravdu tyto subjekty dělají, co slíbili. To bude také důležité například v kontextu agendy efektivnosti, kdy v polovině tohoto roku se budeme zabývat konkrétními závazky v tom smyslu, abychom zajistili efektivnost podpory. Takže my musíme sledovat istambulskou agendu, musíme zajistit, že všechny subjekty plní své sliby. To často není jednoduché, protože se k nám nedostávají všechny informace. Nemůžeme být všude zároveň, ale přesto si myslím, že je to hlavní část parlamentní činnosti. U těchto dvou věcí si myslím, že můžeme eh, zajistit rozdíl ze strany Evropského parlamentu. A jsem si jistá, že takto i budeme postupovat. Děkuji. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo další? Zástupce komise. Paní Ketelau, pan Ketelau, pardon. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl přivítat tuto velice zajímavou uh, prezentaci zástupkyně Meziparlamentní unie. Také bychom chtěli přivítat snahu Meziparlamentní unie šířit povědomí mezi parlamenty, pokud je o istambulský eh, akční program a také implementaci. Evropská unie si stanovila závazek pomáhat nejméně rozvinutým zemím a tento závazek je velice silný. Evropská unie je rozhodnuta pomoci a, eh, pomoci a podpořit eh, tyto země je také rozhodnuto dosáhnout cílů stanovených v istambulském akčním programu. Zvláště se jedná o splnění kritérií do roku 2020 u nejméně rozvinutých zemí. Také je ale pravda, že u nejméně rozvinutých zemí je také důležité, aby si tyto země samy ujaly vedení rozvoje. Evropská unie je tady rozhodnuta hrát aktivní úlohu a být aktivním partnerem. Také jsme rozhodnutí udělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli k souborné implementaci Istanbulského akčního programu a to můžeme udělat tak, že plně podpoříme naše bilaterální programy s nejméně rozvinutými zeměmi. My budeme samozřejmě informovat Evropský parlament o probíhající implementaci. Děkuji vám za slovo. Já předám slovo Gay Mitchellovi, protože myslím, že chce něco říct. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za prezentaci. Já mám jenom takovou drobnou připomínku. Myslím, že to třeba říct. Možná, že nám to bude připadat jako vedlejší záležitost, ale já myslím, že je důležité, abychom se setkávali s poslanci z jiných zemí, zvláště z nejméně rozvinutých zemí, ale obecně v rozvojovém světě. Když se s nimi setkáte, Pochopíte především, že často nemají základní informace. My někde máme pocit, že nemáme základní informace, ale když vidíte, jaké informace mají některé parlamenty, zvlášť členové opozice, je to úplně jinak. My jsme se účastnili programu parlamentem z africké země z AKT a tato osoba neměla vůbec žádnou pomoc, žádnou podporu. A to my nechápeme, dokud se s nimi skutečně nesejdeme, dokud je nenavštívíme a nevidíme to. A pak máme třeba zdroje, které můžeme někomu dát, především informace. Já myslím, že musíme mluvit, začít, začít mluvit o tom, že se nám sice nechce jezdit, ale ty regiony, do kterých máme jet, nejsou příliš atraktivní nejsou to úplně nejatraktivnější místa, není to úplně atraktivní na nový, nových, novinových titulcích, jako třeba Kinshasa. Zvlášť, že to do zemí, kde je velká chudoba a kde je nutné velké porozumění. A já si myslím, že potřebujeme takovouto parlamentní strukturu. Osobně si myslím, že jsem 8 let v parlamentu Rozhodně jsem nevyužil svůj rozpočet na cesty, nemám velký zájem o cesty, ale chci jezdit na místa, kde se mohu něco naučit a kde mohu něčím přispět. Kde můžeme společně posoudit problémy, kde vidíme, jak vypadá realita, jak vypadá život. Jak bylo řečeno, třeba je třeba dát větší moc ženám, větší sílu ženám. Já myslím, že potřebujeme proaktivnější vzdělávací prvek. Potřebujeme lidem dát vědět o tom, jak to vypadá v rozvojovém světě, protože některé ty věci jsou opravdu velmi neefektivní. Děkuji. Ano, děkuji, Kaji. Eh, Já myslím, že je to opravdu důležité. Já mám třeba kontakt v afgánském parlamentu. Snažíme se zajistit, že v afgánském parlamentu bude asistent. To jsou takové drobnosti, které můžeme udělat. Ricardo? Ano, Děkuji. Já se snažím dát si trošku představu o tom, jak to vidí členové výboru. Já si myslím, že obecně spolupráce v Meziparlamentní unii je věc, které se musíme věnovat pravidelně. Nestačí odbyt si rychle prezentaci. Musíme být průběžně informovaní o tom, co se děje abychom viděli, jaká práce probíhá a proč se nám zatím nepodařilo pomoct některým z těch zemí konkrétním způsobem. Co nám v tom brání, co nám brání v tom, co přesně chceme udělat. Takže já myslím, že potřebujeme stabilní trvalou vazbu na IPU a musíme využít tyto cesty, abychom se mohli sejít s dalšími členy, abychom zjistili, jak nejlépe spolupracovat. To, měl, to by měla být priorita v tom, co v tomto výboru děláme, a to neustále. Průběžný, skutečný kontakt s IPU, abychom věděli, co se děje, co přesně můžeme udělat na pomoc. Děkuji. Když dovolíte, jako předseda, když mluvíme o parlamentním shromáždění AKT, největší hodnota tohoto shromáždění spočívá v tom, že si vyměňujeme informace s ostatními poslanci. A já zdůraznuju, že by to měli být poslanci a ne investoři a ti s námi potom jednají o parlamentních záležitostech. Měli bychom mít nějaký seminář, abychom spolupracovali na parlamentních otázkách. Můžeme mít také hrané debaty, výbory, plenární zasedání, takovéto věci. Možná, že bych o tom mohl, možná to mohl projednat s Birem AKT. Nějaké další poznámky? Mnohokrát děkujeme paní Babik za vynikající prezentaci. Chcete to nějak shrnout? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji všem členům za vřelé uvítání a za reakce na mou prezentaci. Je to opravdu povzbudivé. My jako IPU jsme, dejme tomu, světovou organizací parlamentu, ale upřímně řečeno jsme opravdu malí. Máme čtyřčlený sekretariát, takže to, co můžeme udělat my, je opravdu omezené. K tomu, co říkal pan Kačmarek, zvyšování povědomí ano, my se snažíme o povědomí zvyšovat co nejvíc v rámci parlamentu. Ale obvykle je to ještě na okraji našich vlastních statutárních zasedání, takže tam jezdí většinou jenom delegáti. A nejenom v rámci parlamentu s vámi, já s vámi naprosto souhlasím, je opravdu důležité, aby byla otázka nejméně rozvinutých zemí velkou prioritou, a problém, který my jsme viděli u toho bruselského akčního programu, je to, že rozvinuté země se k něčemu zaváží, ale pak to moc nedělají, nebo probíhá to pomalu. A nejde jenom o, o exekutivu, výkonnou moc, ale také o parlamenty. My chceme, aby naši členové určili například kontaktní místa, Zatím jsme dostali jenom dvě od našich partnerů, ale přitom polovina nejméně rozvinutých zemí už nám dala kontaktní místa, takže na tom dál pracujeme. Paní Kellerová, mně se hodně líbilo, co jste říkala. Jsem ráda, že parlament se zabývá víc rozvojem politiky a snaží se zajistit, že to bude odpovídat tomu akčnímu programu. Já naprosto chápu, co říkáte, pokud je o význam dozoru a dohledu. Já jsem sledovala výměnu, vaši výměnu názorů s paní Aštonovou, která proběhla včera. A bylo řečeno, že stanoviska Parlamentu se někdy nezohledňují, nebo panuje pocit, že se nezohledňují. A pokud má takový pocit Evropský parlament, představte si, jak asi, jaký pocit asi mají parlamenty z neméně rozvinutých zemí. Ti prostě mají občas pocit, že jsou jenom nějakým úředníkem, který všechno razítkuje. Mezery v kapacitách ano. Zvlášť v nejméně rozvinutých zemích jsou velké mezery z hlediska kapacity a to často znamená, že parlamenty nemohou efektivně pracovat. Samozřejmě dostat příslip pomoci od vlády je jedna věc, ale dostat skutečnou pomoci je věc jiná. Nemají dost pracovníků, třeba parlament v Sierra Leone má 124 poslanců a asi 10 pracovníků, kteří pobíhají po parlamentu a dělají úplně všechno. A samozřejmě žádný z poslanců nemá nějakého asistenta, který by jim pomáhal. Sotva mají internetové připojení, takže nemají přístup k informacím, které potřebují. Možná, a pokud jde o pravidelný kontakt, o tom mluvil pan Cortes, ano, jistě, my to rozhodně vítáme. Vítáme kontakt s vývojem pro rozvoj a probíhají pravidelné kontakty, probíhá pravidelná spolupráce s Evropským parlamentem i v oblasti obchodu. Na okraji zasedání Světové obchodní organizace máme také zasedání o obchodu, zkusky obchodu. Takže rozhodně chceme už se spolupracovat a vítáme větší zapojení a větší spolupráci s výborem. Chtěla bych ještě jednou poděkovat za pozvání a za příležitost k výměně názorů. Je to pro mě velmi zajímavé a doufám, že to bude pokračovat. Mnohokrát vám děkuji. Já děkuji, paní Babik. Kolo z Doha mělo být rozvojové kolo. Měli bychom úzce spolupracovat na otázkách rozvoje. Pod hlavičkou obchodu. To byla jenom taková poznámka na okraj. Mnohokrát vám děkuji a nyní přejdeme na velice důležitou věc natolik důležitou, že nevím, jestli stačí věnovat tomu několik minut. A je to budoucnost rozvoje politiky EU. A výjimečně o tom budeme mluvit bez nějakého dokumentu, protože je to vůbec první výměna názorů. A máme tady vysoce autoritativního člena Charlesa Gorense, který se tomu věnuje. Takže to bude otevřená diskuze budeme mluvit o tom, jak vidíme budoucnost rodové politika. Já vím, že je tady pan Bernard Petit. Je tady jeden z těchto úředníků, předních úředníků komise. A pokud chcete, můžeme začít. Jen bych řekl, že my navrhujeme, abychom zvýšili dopad Evropské rozvojové politiky a agendu pro změnu, jak víte, chceme utvářet budoucí rozvojovou politiku Evropské unie a řídit vytváření a implementaci nástrojů pro vnější činnost eh, pod víceletým finančním rámcem 2014 až 2020. Tato první debata bez dokumentu bude takovým východiskem. Náš kolega Charles Gerens potom připraví správné další zasedání výboru. Takže Charlesy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Když mluvíme o agendě pro změnu, tedy budoucí eh, agendě pro rozvoj, musíme si položit otázku, co se změnilo. Co se změnilo, eh, je zvláště to, že hranice jsou jednak otevřenější, jednak zavřenější. Jsou otevřenější pro eh, produkty, které tady mohou cirkulovat, ale také jsou uzavřenější pro osoby. Druhá věc, která se změnila, je rozsah, jakého nabil mezinárodní obchod. Mezinárodní obchod je motorem eh, pro vytváření bohat, bohatství na globální úrovni. Já nemám k dispozici konkrétní čísla, ale myslím si, že je to asi 20 miliard dolarů nárůstu HDP od roku 1990. Eh, Nicméně toto číslo nezaručuje. Domnívám se, že toto bohatství bylo ale špatně přerozděleno. Třetí věc, která se změnila, je vztah mezi státy. To je výsledek globalizace a už jsem se o tom zmiňoval před chvílí v poznámce, když jsem se vyjadřoval k Latinské Americe. Vztahy mezi národy se změnily následujícím způsobem. Rozdíly v bohatství mezi zeměmi se snížily, ale rozdíly mezi bohatými a chudými v rámci dané země, v rámci konkrétních zemí se zvýšily. Čtvrtý prvek, který také mění situaci, je nepřerušená dynamika porodnosti na globální úrovni. Za méně než 10 let jsme se dostali ze 6 na 7 miliard eh, lidí a to bude pokračovat. Za několik desetiletí budeme na 9 miliardách a já se domnívám, že v našich dokumentech o tom dostatečně nemluvíme. Další věc, která se mění, je klima. Myslím si, že mm, o tom se nemusím dlouze zmiňovat. O klimatu se ještě také bude jednat po mnoha desetiletí. Šestá věc, která se změnila a která je důležitá, je povaha rizik, které souvisí s našimi krizemi. Je to systémové riziko. Kolaps banky může mít dopad na celosvětové úrovni. Nikdy jsme neviděli nic eh, v minulosti, Eh, takového, co by se podobalo krachu banky Lehman Brothers. A tato krize nyní ovlivňuje všechny oblasti naší společnosti. Rozpočet, ekonomiku, sociální oblast a dokonce také ohrožuje některé demokratické systémy. Další věc, která se neustále zrychluje, je komunikace. Osmý bod. Osmá věc, která se změnila, ale změnila se málo nebo špatným způsobem, je to, eh, jak se řídí obchodování na celosvětové úrovni. G20 se tomu nedávno věnovala, jsou tam jednak inkluzivně, jednak exkluzivní aspekty. Například vylučujeme 80 světové populace, nebo téměř, eh, je vylučujeme, protože nemají dostatečný HDP, což znamená, že mají problém. Nesnažíme se vyřešit problémy na celosvětové úrovni v tomto smyslu, což je hrozné. Devátá věc, která se změnila a kterou považuji za důležitou, je významný pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v určitých oblastech, zvláště pokud je o přístup k léčivům. Například před deseti lety, kdybyste řekli, že v roce 2012 miliony pacientů po celém světě v rozvojových zemích budou mít přístup k antiretrovirálním lékům, například se to týká osob, eh, které mají HIV, tak všichni by vás považovali za šílené. V té době se to zdálo jako iluze, ale dnes je to realita. Domnívám se, že komise EEAS, tedy komise i služba pro vnější činnost, podle našeho chápání eh, není úplně jasné, co tyto dva subjekty dělají. Ale ten dokument, který byl vydán, je velice dobrým dokumentem. Myslím si, že je to skvělý základ k diskuzi. Myslím si, že budeme schopni reagovat na výzvy. Zvláště oceňuji snahu více se zaměřit na některá odvětví v rozvojových zemích. To tedy přislíbila komise. To je velice dobré. Jedná se o tři hlavní odvětví. A já myslím, že musíme trvat na tom, že tyto tři odvětví musí odpovídat snaze Evropské unie stát se hlavním aktérem a řešit nebo nabízet řešení, která nemohou nabídnout eh, státní aktéři, kteří mají menší rozsah, menší velikost. Další věc, přikládá se větší význam lidským právům a tady musíme být obezřetní. Musíme dávat pozor na to, abychom zůstali dynamičtí, je důležité zvolit dynamický přístup, který bude moci změnit situaci, ale zároveň nesmíme ohrozit to, čeho se nám už podařilo dosáhnout v minulosti. Já myslím, že musíme postupovat pomalu. A my v Evropě jsme také měli tuto zkušenost. Byla to politika malých krůčků vpřed. Kdyby se nám, kdybychom se snažili v 70. letech hned získat všechno, nezískali bychom vůbec nic. Já myslím, že to je dobrý příklad toho, jak postupovat v této souvislosti. A to je také přístup, který může ovlivnit, nebo měl by ovlivnit eh, zahraniční politiku Evropské unie v této věci. Ještě o tom budeme mluvit. Dále sociální začlenění. To by mělo představovat alespoň 20 podpory poskytované Evropskou unii. Jde o diskuzi, kde se Evropská služba a komise Evropská služba pro vnější činnost a komise snaží být opatrní, když řeknou, že bychom měli věnovat na tento účel alespoň 20%, nebo to říkají, ale neříkají, kolik přesně bude ta částka. Zvláště zajímavá je pro mě kapitola, pro, eh, kapitola o inkluzivním růstu. Myslím si, že ta kapitola je velice dobře sepsána a reaguje také na moje očekávání. Myslím, že bychom také měli být v této souvislosti obezřetní a já se domnívám, že velmi důležité jednat tak, abychom zvolili koherentní přístup a v rámci politiky rozvoje bychom měli analyzovat všechny faktory, které ovlivňují situaci chudých. Chápu hlavní signál kapitoly, která se zaměřuje na inkluzivní růst. Jde o to, že bychom měli mít snahu naše ekonomiky přeměnit ke službě společností, aby tomu nebylo naopak. Měli bychom tedy zdůrazňovat tuto zásadu. Pokud je o e, granty nebo dotace a půjčky, o tom už jsme diskutovali. Já se ještě za chvíli budu vyjadřovat k půjčkám a úvěrům. Jde o to, že by měly sloužit k dosahování cílů, které jsme si stanovili. Dále tady máme provádění opatření zaměřené na bezpečnost. Globální přístup by měl zohlednit také ostatní dimenze, nejenom tu dimenzi spolupráce v oblasti rozvoje. To je samozřejmě velice dobrý nápad, ale musíme stanovit hierarchii těch eh, opatření. To je věc, kterou jsem už konstatoval v rámci našeho výboru. Jde o to, že nejdůležitější je tady eh, pomoci tím nejslabším. Souvisí to s otázkou lidských práv a bojem proti chudobě. Jeden burkinský profesor prohlásil, že ten, kdo nemá nic střechu nad hlavou, nemá žádnou volbu, nemůže si, nemůže si volit a z toho důvodu nemá také žádná práva. Pokud chceme eh, něco dokázat v oblasti lidských práv, tak musíme začít tím, že začneme bojovat proti chudobě. To je základ. To je hlavní zásada, pokud chceme vymítit chudobu. Dále vytvoření rámce pro sdělování výsledků na evropské úrovni. To mě zvláště nezajímá. Já na základě své vlastní zkušenosti vím, že my, tedy eh, my s členskými státy a komisí s DEVKem, dostatečně nejednáme. Může to vést také dvojímu financování, k zdvojování financování. Já jsem nedávno před několika lety s jedním komisařem jednal o této otázce a o tomto nástroji jsme už mluvili. Tady jde o zveřejňování výsledků. Já si myslím, že to ale přichází příliš pozdě. Měli bychom být, měli bychom být koherentnější, podle mého názoru zvolit koherentnější přístup, pokud jde o rozvoj v této souvislosti. Přečetli jste si návrhy komise a já k tomu mám ještě několik poznámek. Tato zpráva pochází po té, co jsme přijali stanovisko eh, v rámci rozpočtu a také v rámci zprávy Kačmarek. Ve zprávě Kačmarek je všechno. Podle mého názoru Stačí zaměřit se na několik eh, stanovených priorit a stanovit také jejich hierarchii. Já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste se vyjadřovali k následujícím dvěma věcem. Já žádám, abychom udělali velice krátké, abychom vytvořili velice krátké usnesení, zdůrazníme tam pouze ty hlavní priority, zdůrazníme tam ty body, které si zaslouží ještě další diskuzi a kterými si budeme zabývat v následujících letech. Já mám já budu mít tedy několik návrhů, jejich celkem sedm. A rád bych, pokud byste se k tomu mohli vyjádřit. To, co zatím navrhuji, ještě není úplně strukturováno. Chci ponechat samozřejmě kolegům možnost se k tomu nejprve vyjádřit, ale první návrh je následující. Vycházíme z konstatování, že mezi všemi aktéry není žádný aktér ideální. to, co jsme ale udělali na úrovni EU, je lepší než cokoliv jiného, co jsem viděl jinde. Takže my máme určité know-how, které je pozoruhodné a my to musíme šířit. Máme tedy určité know-how a musíme ji šířit. To je první věc. Jak to budeme šířit? Včera proběhla diskuze s Lady Ashtonovou a tam já jsem vyjadřoval svůj názor na tuto věc. Paní Ashtonová mi odpověděla, že všechny nedostatky, které jsem zmiňoval během otázek, byly také zároveň i její obavy. A říkala mi, že práce na této oblasti ještě není ukončena. Já bych chtěla, aby ta práce byla ukončena. A aby nám příslušné osoby sdělili, jak bude nakonec vypadat konečný produkt. Jak bude vypadat dostavěný dům po té, co e, bude ukončeno stanoviš, staveniště. Já si myslím, že zatím je to pouze hádanka, na kterou neznáme odpověď. Když se snažíme podívat pod povrch zjišťujeme, že jsou tam věci, které jsou problematické. Máme očekávání jedních i druhých, kteří se například nemohou vyjádřit. Dále máme osoby, které přichází do našeho výboru a vyjadřují se k aspektům, které nefungují. Takže znovu opakuji návrh sejít se s zavřenými dveřmi a umožnit všem vyjádřit se, sdělit, zda existují nějaké problémy a pokud existují problémy při vytváření té nové eh, struktury, je nutné to zmínit. Je to také nutné sdělit členům našeho výboru. Náš výbor je otevřený, všichni se zde mohou vyjadřovat. Služba prvnější činnost a také komise a parlament a i rada všichni musí být přítomni. Já jsem se tedy sdělil, já jsem tedy uh, sdělil, co se domním, co si myslím o absenci rady. To je nepřijatelné. Rada se schází jednou za půl roku na tři hodiny a Účastní se tam několik ministrů, všichni tam ani nejsou přítomní a pokud toto je politický dialog mezi členskými státy, tak bych řekl, že je to nulová úroveň koherentnosti politik. A my ta takovéto nule nemůžeme vytvářet naše rozvojové politiky které by měly zahrnovat názory všech 27 aktérů. Kladu si otázku mimochodem v souvislosti s chudobou a v souvislosti se vztahy, které máme s některými institucemi, zda je vůbec možné dosáhnout evropského konsenzu v oblasti rozvoje. Evropský konsenzus byl podepsán parlamentem, radou a komisí. A to, co bylo takto vytvořeno, v rámci přesné konfigurace musí být, eh, na to se musí také navazovat v rámci stejné konfigurace. Já tedy věřím v konsenzus EU, věřím, že bude trvat i nadále, ale eh, zároveň je problematické, že tři členové, kteří je vytvořili, nejsou ani schopni se sejít. Nedaří se nám vůbec se setkat s radou. To byla taková trochu karikatura, ale myslím si, že někdy je nutné k tomu přistoupit, abychom vyřešili eh, existující problémy. Další věc. Dokument zdůrazňuje ambiciozní cíl Evropské unie v oblasti rozvoje. To je pozitivní. Já si myslím, že tato ambice by se ale měla projevovat ve všech fórech, ve všech postupech, které se týkají rozvoje. Já osobně od Evropské unie očekávám, že se sejde se všemi příslušnými partnery a bude jednat o té citlivé otázce postupné ukončování podpory. A také se bude zabývat odpovědností, kterou musí přijmout aktéři, kteří dnes už nutně nepotřebují pomoc, jsou naopak v, v pozici, kdy sami mohou eh, půjčovat finanční prostředky. Například Čína půjčila obrovskou částku Spojeným státům. Já se domnívám, že nemůžeme, že bychom měli zorganizovat mezinárodní konferenci na toto téma. Měli bychom shromáždit všechny příslušné aktéry a nemělo by existovat žádné tabu v této souvislosti. Třetí věc je selektivita. To je aspekt, který se objevuje v celém dokumentu a já toto plně podporuji. Plně podporuji to, co komise v této souvislosti v dokumentu napsala. Ale musíme být opatrní, musíme k tomu přistupovat pedagogicky a jednat v rámci partnerství, což znamená, že si musíme ponechat určitý čas. Potom jedna věc, která tam není, nevím proč, je otázka, která se týká porodnosti. Já vím, že je to citlivá věc také v naší diskuzi. Já myslím, že bychom se tému, tomu tématu ale měli věnovat a zároveň respektovat jeho citlivost. Existují strategičtí aktéři, kteří by mohli vykonat eh, velkou kus, velký kus práce, ale nemají dostatečné prostředky. To se například týká fondu eh, OSN, který byl bojkotován Spojenými státy v určité fázi. Spojené státy tvrdili, v souvislosti Spojené státy se k tomu vyjadřovaly v souvislosti s potraty v Číně, ale argumenty Spojených států nebyly opodstatněné. Já si myslím, že tento nástroj může doko- dosáhnout eh, výjimečných věcí a my si také musíme vybírat strategické partnery, kteří mohou eh, přinést řešení. Čtvrtá eh, skupina návrhů. A já myslím, že bychom se tady měli dohodnout na žádosti o aktuální zveřejňování informací. Já si kladu v této souvislosti otázky. Například dluh podle DAC, pravidel DAKu je způsobilý pro uh, rozvojovou pomoc. Já bych tady chtěla ale rozlišovat. Musíme rozlišovat mezi dluhy, které sloužily k tomu, aby si diktátoři naplnili kapsy a mezi dluhem, který opravdu sloužil k udržitelnému rozvoji. Pokud dluh, který vedl ke korupci, je způsobilý pro eh, rozvojovou pomoc, v tom případě to nereaguje na moje kritérium aktuálního zveřejňování informací nebo přesného zveřejňování informací. Protože dluh není vždycky doprovázen Eh, nárůstem v ekonomice. Potom šestá věc, tady bych také chtěla, aby se kolegové vyjádřili, je otázka, která se týká podmíněnosti, kondicionality. Já už jsem se o této otázce vyjadřoval v souvislosti s lidskými právy. Já myslím, že toto by měla být vážená kondicionalita. Měl by to, měl by to spočívat v dynamickém přístupu, budeme vědět, odkud vycházíme, kam se chceme dostat a jak velkou míru podmíněnosti můžeme vložit do partnerství, které bude upřímné, spravedlivé, tak, abychom dosáhli stanovených cílů nebo výsledků. Je nezbytné se na tomto dohodnout. My můžeme lidské práva bránit dvěma způsoby. Buď nebudeme klást otázky, nebo budeme stanovat přehnané žádosti a přehnané požadavky. Já si myslím, že ale nejvhodnější způsob je někde mezi. Zlatá střední cesta. Já myslím, že bychom se také měli spolehnout na ty aktéry, kteří mají nejrozsáhlejší zkušenosti v této věci. Potom sedmý bod, který je pro mě zvláště důležitý, je doplňkovost všech aktérů, komplementarita. Už jsem se o tom také vyjazňoval, eh, už jsem se k tomu také vyjadřoval. A já myslím, že tady bychom měli vykonat mnohem větší úsilí. Zajímalo by mě, jak se věci mají přímo v terénu. Když nějaká země eh, rozvíjí partnerství se zemí na jihu, měla by vyzvat komisi a jiné členské státy, nebo měla by se zeptat, zda bude podávat zprávy na konci celého procesu, zda se budou na internetu zveřejňovat výsledky. Jak máte v plánu organizovat takovouto komplementaritu mezi aktéry EU a dalšími institucemi nebo bilaterálními institucemi v dalších zemích? Já jsem si vyslechl několik myšlenek ale každodenně při provádění těchto programů nebo zabýváte se každodenním prováděním těchto programů, takže určitě máte nějaké konkrétní návrhy. A nakonec ještě několik posledních eh, aspektů a návrhů. Musím říci, že na dokument celkově i nadále nahlížím pozitivně, tedy na dokument, který nám představili zástupci EU, ale zároveň žádám, abychom změnili naše chování v oblasti rozvoje. Já si myslím, že nemůžeme věci ponechat tak, jak se mají v současné době a zároveň být velice ambiciozní a usilovat o změnu. Já si myslím, že ta změna začíná u nás, u nás samotných. Ve vzájemných zprávách, které vytváříme, by měla existovat ještě i nějaká další kvalita, než která tam je v současné době. Uh, thank Děkuji, pane Garance. Je naprosto jasné, že jste to velice dobře nastínil. Přišel jste s řadou velice zajímavých bodů. Nastolil jste některé velice důmyslné body, jimž bude potřeba se věnovat. Také jste přišel s oficiálním eh, návrhem a požadavkem na komisi a také s dalším požadavkem na, komi- na radu. To je třeba brát vážně a Rada, jestli tady zástupci její jsou, si bude muset také zapamatovat jako zástupci eh, komise. My eh, uspořádáme uzavřené eh, setkání našich poslanců s komisí a CAS a dále otevřené zasedání, kde budou všichni přítomni, i komise a rada. Bude to vlastně já žádám... Ano, bude to meeting in camera. Já žádám o to, aby to zasedání proběhlo za zavřenými dveřmi. Myslím si, že ten dialog by byl upřímnější, spravedlivější, pokud budeme pouze my, my eh, sami se sebou a nebudou tady kamery. Děkuji. Ano. To jsou pravidla zavřených dveří, které nám umožní hovořit naprosto svobodně. Pan Gorenc zde také zavedl zajímavou koncepci eh, partnerství mezi eh, Čínou a eh, USA, kde Čína půjčí američanům 1,3 trilionu dolarů, američané budou kupovat čínské zboží a číňané tak budou vytvářet nová pracovní místa. Představme si, že bychom Indii koupili trilion dolarů na nákup eh, zařízení na solární eh, energetiku eh, z Evropy, takže by vlastně takto odstartovali evropskou ekonomiku a jim by to pomohlo. To všechno je součástí toho, co jste nazval rozvojovou politikou, takže to je opravdu velice zajímavé. Pan Cortés Lastra. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poblahopřát panu zpravodaji za prezentaci. Pan Gerenc zde nastolil řadu eh, myšlenek a nápadů eh, v rámci první výměny názorů ohledně agendy pro změny my eh, chceme také poděkovat komisaři Pipaldovi za tento návrh na rok 2010. za změny, které byly učiněny v souladu s koncenzem, který byl uzavřen už v roce 2005. Je zde důraz na snižování chudoby a vítáme také kontinuitu schválených politik. Chci poukázat na několik konkrétních bodů v souvislosti s tímto tématem. Za prvé, dobré zprávě a lidským právům se zde propůjčuje vysoký profil, a to v návaznosti na kondicionalitu. To je pro naši e, skupinu velice důležité. E, za druhé, vyšší profil se také propůjčuje růstu se zaměřením na e, finance ze soukromého sektoru a za třetí, zavedení dohody o diferencovaném rozvoji. To bude právě letos velice důležité i s ohledem na budoucnost. A za čtvrté, lepší koordinace mezi členskými státy, jinými slovy, lepší spolupráce mezi členskými státy a Evropskou unii, aby bylo možno rozvinout to, co my považujeme za nesmírně důležité, a to je soudržnost a politika rozvoje to jsou body, které je potřeba podtrhnout, zdůraznit a podle našeho názoru důraz na tyto body propůjčí evropské eh, spolupráci v oblasti rozvoje další důraz. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Já jsem trošku nepochopila to, co jste řekl o tom setkání za zavřenými dveřmi, když Eh, vyloučíte veřejnost, tak to přece eh, je potřeba nějak zdůvodnit. A já si myslím, že my můžeme hovořit celá svobodně i při veřejných zasedáních. Doposud, když my nebo jiné výbory jsme měli setkání in camera s komisí, takže jsem, tak jsem neměla nějaký dojem, že by bývali lidé všichni byli otevřenější než při těch veřejných zasedáních, ale můžeme to zkusit. Co se týče agendy pro změnu, děkuji za vaše vyjádření, těším se na vaši zprávu, jistě ji budeme moci podpořit. Z našeho hlediska je důležité nejprve definovat stav tohoto dokumentu. Včera paní Eštonová řekla, že je to doplňující nebo závislé na evropském koncenzu, ale také se zde praví, jak se to oficiálně nazývá, musím se na to podívat. Eh, budoucnost evropské politiky rozvoje. Jak tedy si toto vyložit? Nebo jaký vztah to má k evropskému koncenzu? To je opravdu důležité si vysvětlit. K obsahu nám dělá největší starost eh, zaměření na růst a soukromý sektor. My jsme pro růst v rozvojových zemích, ale pro nás zelené je růst nástrojem k dosažení rozvoje. Není to cíl sám o sobě. Nám nejde o růst, o podporu růstu. Nám jde o růst, abychom dosáhli v zemi nebo společnosti především rozvoje. A to se tady ztrácí. A také tam eh, není jasné, a to už říkáme půl roku, co vlastně to začlenění růstu, začlenující růst znamená. Na to vůbec ještě neexistuje definice. Dohodli jsme se přece, že růst neprostoupí do všech vrstev společnosti a je důležité, jak jsme to právě hovořili, eh, řekli v souvislosti se zprávou o latinských, eh, eh, latinskoamerických zemích. Nejde o to, aby bohatí byli ještě bohatší a chudí ještě chudší. Proti tomu se právě stavíme. A není jasné, jak se tam toto dostane. Takže je potřeba nějakou definici začlenujícího bohatství a také toho růstu pro růst, jak se o něm kriticky mluvilo v minulosti. Je tady správný důraz na zprávu eh, a kondicionalitu, jak zase jsou tyto nové priority propojeny se starými prioritami v rámci evropského koncenzu. Je tady tedy priorita eh, ve směru k průmyslu, co životní prostředí, zdraví, ty se nám z té agendy eh, pro změnu nějak vytratily. A potom dobrá zpráva, to je samozřejmě správná věc, ale jak vyřešit problém, když se dostane eh, do kolize eh, s vlastnictvím rozvoje. To je zásada, po které dlouho voláme. Mezitím existuje určité napětí. Jak je vyřešit? A také otázka kondicionality může být velký problém. Pan Píbek eh, vždy tvrdil, že nemůžeme jen zvedat prst a radit lidem okolo. Jak tedy rozlišit toto a tu takzvanou pozitivní kondicionalitou? To v té agendě pro změnu také není jasně vysvětleno. Mimo to se domnívám, že když máme nějaký obecný dokument o tom, o co by se měla Evropa snažit ve své politice rozvoje, tak by bylo dobré se také zaměřit na oblasti, kde jako Evropa můžeme přidat hodnotu, jak to děláme vždycky. A potom také dvě oblasti, kde můžeme poskytnout největší přidanou hodnotu, ty se tam moc neobjevují. Za prvé politika pro rozvoj, to se tam nějak v té agendě pro změnu ztrácí. Vy jste zde, takže nám můžete eh, vysvětlit, kde se to objevuje v té agendě pro změnu. Je škoda, že se tam to více nezdůrazňuje. Eh, v té agendě není jasně vysvětleno, jak budeme PCD implementovat jak v institucích, tak i v členských státech, abychom je přinutili k větší soudržnosti ve prospěch rozvoje. A za druhé, eh, dobrou přidanou hodnotu bychom také poskytli koordinací dárců a k tomu se také dokument nějak výrazně nevyjadřuje můžeme eh, říci, že to je všechno velký problém, tedy co se týče společného programování, ale mohli bychom říci, že takto to chceme nastavit, to tak poskytne přidanou hodnotu. Eh, takže tyto dvě oblasti, které by mohly potenciálně přinést největší přidanou hodnotu, tam jakoby chybí, zatímco komise hlavně klade důraz na růst, který není jasně eh, vysvětlen a potom soukromý sektor, nic proti jeho zapojení, ale oni mají celou dobu možnost se zapojit. Měli bychom si eh, se přesvědčit, že nebo zajistit, že nebudeme financovat eh, především evropský soukromý sektor. Samozřejmě je důležité pomoci rozvoje eh, drobnému rozvojovému sektoru i v rozvojových zemích, ale nejenom to. Ten rozvojový sektor přece neznamená, že když se podpoří, že z toho, bude mít prospěch, že z toho budou mít prospěch všechny vrstvy společnosti. Takže se nám nedostalo odpovědí na řadu otázek a nevím právě, jestli setkání se zavřenými dveřmi by nám pomohlo v tom se těch odpovědí dočkat. Děkuji. Děkuji, paní eh, Keller. Já eh, doporučuji tu, eh, ten inkluzivní růst, tak jak je definován Světovou bankou. Děkuji bardzo. To rzeczywiście jest bardzo ważny temat. Děkuji panu Gerensowi za... Děkuji. Tady mluvíme o velice důležitém tématu a já bych chtěl poděkovat panu Gerencovi za skvělou prezentaci. Prezentace se týkala všech těchto klíčových e, otázek, což je pozitivní. Obecně souhlasím s tím, co pan Gerenc říkal. Myslím, že dokument by měl zůstat krátký a měl by se soustředit na politické priority. Také by neměl opakovat to, co už jsme zajistili v minulosti. Dále bych chtěl podpořit evropský konsenzus pro rozvoj, protože toto byl úspěšný aspekt. V tomto kontextu chápu, že by se mělo konat zasedání za zavřenými dveřmi. Pokud chceme spolupracovat s radou, musíme také s radou vyjednávat. A tato podoba zasedání za zavřenými dveřmi může být opravdu ku prospěchu vyjednávání. Myslím si, že tím způsobem bychom mohli pracovat stejně tak, jak jsme jednali při vytváření koncensu. Pokud je o poznámky, eh, nebo poznám, pokud je o poznámku o Číně, Tady si myslím, že to bude problematické. Já osobně bych například preferoval, aby Rusko nepomáhalo Syrii nebo aby Rusko nestanovovalo eh, ceny za zemní plyn, eh, který se obchoduje mezi Ukrajinou a Běloruskem. Nicméně je to velice obtížné, protože všechny tyto země mají své vlastní politické agendy a mají eh, jiné důvody, než máme my. Pokud je o spolehlivost údajů, o statistiky, to je velice důležité. A to z toho důvodu, že právě na základě toho my můžeme posoudit efektivnost naší podpory a zatím ty statistiky nejsou dobré. Naproti tomu nesouhlasím s jednou poznámkou. Nemyslím si, že bychom se nejprve měli soustředit na snižování chudoby a až potom na lidská práva. Proč? Protože některé země uh, ukončily sice chudobu, ale nikdy nerespektovaly lidská práva, například Saudská Arábie. Takže vymícení chudoby nevede automaticky k zajištění lidských práv. My bychom tyto dvě akce měli vést paralelně. Dokonce i v oblastech, kde chudoba je obrovským problémem, nemůžeme zavírat oči nad lidskými právy. Protože pokud bychom takto postupovali, nakonec bychom si mohli uvědomit, že je příliš pozdě a už nemůžeme lidská práva obhajovat. Ještě mám jednu pochybu. Pochybnost. Ta se týká demografických aspektů. Toto je velice obtížné téma, protože jde o tak trochu ambivalentní téma. Já se domnívám, že se dá obtížně mluvit o demografickém růstu v Evropě. Víme, že většina evropských zemí chce, aby se jejich populace rozvíjela, ale zároveň chceme mluvit o snižování počtu obyvatel v jiných zemích. To je kontroverzní. Nevím, zda bychom v této souvislosti mohli dosáhnout koncenzu. Máme tady totiž jinou taktiku. My v Evropě bychom chtěli u nás doma mít nějaký vývoj, ale zase u jiných zemí očekáváme opačný vývoj. Děkuji vám. I have next <clears throat> Děkuji. Pane předsedo, děkuji taky panu Kerencovi. Já jsem bohužel přišel příliš pozdě, protože jsme hlasovali dvě hodiny ve výboru pro zahraniční záležitosti. Tak to prostě někdy je. Já mám několik zásadních poznámek k té agendě pro změnu. Domnívám se, že my jsme opravdu na dobré cestě zlepšit efektivitu. My potřebujeme lepší efektivitu či účinnost naší rozvojové politiky a pomocí agendy pro změnu toto lze zaručit. My už se dlouho snažíme o e, účinnou koordinaci a to, byl vždycky, to bylo vždycky cílem, jenže e, chybělo nějaké slušné provádění tohoto cíle. E, tady je rozhodujícím dobrým krokem to, že se zaměříme na země, které jsou nejchudší a země eh, se středním příjmem sice nepustíme z, hledáčku, ale nebudeme jim poskytovat klasickou evropskou pomoc. Tyto země, jako ku příkladu eh, Indie, která má ten nejnáročnější kosmický program a přitom, co se týče eh, boje proti hladu, je na úrovni subsaharských zemí. S těmito zeměmi musíme vstoupit ve slušný dialog a zvláště co se týče těch dalších středně příjmových zemí, musíme dbát na to, eh, abychom dbali i na vývoj sociálních eh, systémů a systému zdravotního pojištění aby se tam zlepšila situace, situace lidí. To znamená, klasická situace špatná těchto lidí, eh, zemí, tu se podařilo eh, překonat, ale je potřeba, aby tam vývoj pokračoval. Důležité je, aby evropské zásady dobré zprávy, lidských práv a demokracie se tam skutečně prosadily. Tolik ode mě. Uh, Děkuji. Děkuji, pane Nasavare. Já jsem si velice vědom toho, co říkal pan Gitz nedávno. On nám říkal, jak dobře provádíme rozvojovou politiku. Potřebujeme, aby někdo přijel ze Spojených států a řekl nám, že to děláme dobře. Já jsem si jistý, že z toho se můžeme poučit. Takže to, co teď dělá Charles, je opravdu důležité, zvlášť hlediska komunikace komunikace o tom, co děláme, abychom také o tom dali vědět našim daňovým poplatníkům. Abychom měli naprostou transparentnost a viditelnost. Aby se naši daňoví poplatníci zapojili do toho, co děláme. Já nejprve dám slovo komisi. Omlouvám se. Ano, já nejprve musím říct, že mi unikla část Charlesovy prezentace. Nicméně, pokud je o zasedání za zavřenými dveřmi, já myslím, že bychom se neměli považovat za někoho nadřazeného. To nejsme. Nevládní organizace, komise, redakční rady, odbory se setkávají se zavřenými dveřmi. A když to chceme dělat my, tak to uděláme také. A to, co chceme dělat na veřejnosti, uděláme na veřejnosti. Ale to, že by každý musel být v naší koupelně a ložnici a tak dále, ne, to je nesmysl. My jednáme tady na veřejnosti, ale musíme se na to připravit a to nám také pomáhá. Měli bychom to dělat. A já si myslím, že to musí být úplně jasné. Charles nadnesl věc, které se zatím nikdo ještě nedotkl. On mluvil o tom, že vlastně o tom se ani mluvit nedá. Je to otázka populace a Filip už o tom také mluvil. Máme tady novináře, měli jsme tady před pár měsíci novináře z Jeska. Když jsem některým z nich říkal, že světová populace do roku 2050 naroste o 2 miliardy a 90% dospělých bude v rozvojovém světě, někdo říkal, že bychom v rozvojovém světě měli něco s těmi věcmi dělat. Když jim pomáháme, aby stáli na vlastních nohou, když jim pomůžeme, tak oni sami omezí ty své počty, oni sami rozhodnou, kde chtějí tu hranici. Teď lidé chtějí 10 nebo 12 nebo já nevím kolik dětí, protože je to tak trošku zabezpečí do stáří. Já myslím, že s tím se nemusíme dělat hlavu, nechejme lidi, ať se rozhodnou sami, ale pak je tady věc, se kterou nám může Charles pomoct ve své zprávě. V tomto výboru a to je ostuda a také k ostudě parlamentu, jsme odhlasovali pozměňovací návrh, abychom nefinancovali přinucené potraty a infanticidu. A to je vražda dítěte, které už se narodilo. A v tomto výboru, v tomto parlamentu, to snad není pravda. 100 milionů žen nám chybí ve světové populaci, protože jsou to ženy. A k tomu potřebujeme diskuzi, liberální diskuzi. Já jsem pro reprodukční zdraví. Já myslím, že bychom měli pomáhat lidem otázka reprodukčního zdraví. Ale možná místo nad tím, abychom se zamýšleli, kdo se na to ptá, aby to bylo politicky korektní, musíme o tom hlasovat a tak dále. Musíme si říct moment, musíme tady najít nějaké, nějakou společnou půdu. Na čem se tady shodneme? Musíme lidem pomáhat, musíme pomáhat v oblasti reprodukčního zdraví, musíme pomáhat, eh, aby byly zdravé porody a tak dále. To bude mít největší dopad, když budeme pomáhat lidem, pokud je to, kolik budou mít děti, aby se také rozhodli pro bezpečný porod a tak dále. K tomu nepotřebujeme velkou politickou debatu, v tom musí být úplně jasné. Všichni v této místnosti by měli být proti nuceným potratům, proti infanticidě. Všichni. Já myslím, že Nikdo nemůže jít přece domů a říct, já jsem hlasoval pro tohle, to je šílené. Zaměřme se na to, na čem se shodneme a dejme zvlášť ženám a některým, některým případem případech i mužům ty příležitosti, které máme v Evropě, alespoň plánovat a připravit se. Možná, že Charles by tomu mohl věnovat určitou pozornost. Možná, že právě on by nás tady v této věci mohl spojit. A mohli bychom se na to zaměřit. Možná máme různý názor na to, co je to reprodukční zdraví. Ale přece máme i společné východisko a to by bylo užitečné. To by pomohlo. Místo toho, abychom se zaplétali do našich vlastních politicky korektních nápadů. A druhá věc, kterou chci říct, včera jsme poprvé mluvili o tom, že si stanovíme cíle. Řekli jsme, že to bude 30 základních výdajů na základním zdraví, na základní vzdělání. Nevíme, jestli k tomu dojde, ale pokud by se řeklo 20 jsme dali na zdravotnictví a na školství, patří tam i doprava a tak dále. My vlastně ještě nevíme, jak to bude. Nicméně alespoň se snažíme zavést nějaká opatření. My potřebujeme opatření. Kavi Oštanová nám včera říkala, že na tom pracuje pan Bibalks. Máme rozvojové cíle milénia, tak proč, protože jsme se přece na těch věcech dohodli, proč tam nadat opatření, která opravdu úspěšná jsou? musíme vést k zodpovědnosti lidi, kterým jsme to svěřili. Řekli, že to udělali, udělali to, naplnili ty cíle, nad tím se musíme zamyslet. Musíme požadovat, aby komise po dohodě s námi a s radou navrhla opatření, u kterých opravdu vidíme, že jsme je nějakým způsobem realizovali. Na tom podle mě musíme trvat. A třetí věc, kterou chci říct, se týká soudržnosti, o tom jsem mluvil už včera. To asi bude největší skandál naší doby. Kdyby naši daňoví poplatníci věděli, že když spolupracujeme, evropské instituce a národní instituce mohou vylepšit prostředky, které vynakládáme v rozvojovém světě, přičemž 23 tisíc dětí dál umírá každý den, každičký den. A my bychom mohli vylepšit naše výdaje až o 30 miliard eur za funkční období parlamentu a my to neděláme. Já myslím, že naši daňoví poplatníci by byli v šoku. A pro mě to byla velká novina dnes dopoledne mimochodem, že máme tady meziparlamentní orgán. Ale někdy potřebujeme určitou iniciativu, abychom začali pracovat s národními parlamenty. Abychom dosáhli této soudržnosti. Potřebujeme větší soudržnost. Ty peníze by mohly zachraňovat životy. Mohly by znamenat obrovský rozdíl. 30 miliard eur. Když se... Vy jste citoval Bill Gates. Bill, Gates řekl, že když naplníme cíl 0,7%, tak to bude 36 miliard navíc na rok, myslím zhruba. A to by vymítilo chudobu. Takže 30 miliard je hodně peněz. Nicméně se 30 miliardami se dá dělat opravdu hodně a já si myslím, že potřebujeme vyřešit tu otázku soudržnosti a myslím, že se to dá udělat tak, že se pokusíme obejít vlády a budeme pracovat přímo s parlamenty. Uvidíme, jestli se to podaří. A poslední věc, kterou chci říct, já nevím, jak se to řeší, protože každý máme takovou svoji oblíbenou věc, ale když máme příliš mnoho priorit, tak nemáme prioritu žádnou. To je jeden z problémů, které máme. Všechno je priorita. A v každém podnikání potřebujete postupné priority něčeho dosáhnete, pak přijde něco dalšího. Něco, něco dalšího se stane prioritou. A my musíme mít nějaký způsob, jak měnit pořadí našich priorit, jak se věci vyvíjejí. Ale pane předsedo, to je možné jen tehdy, když budeme mít opatření a když budeme vědět, že některých cílů už jsme dosáhli nebo nedosáhli a musíme je posílit. Já myslím, že to tady souvisí i s touto věcí. Já myslím, že nás ještě čeká dlouhá cesta, abychom v budoucí rozvojové politice byli efektivní, ale myslím, že bychom mohli vylepšit tolik věcí. A Charles říkal dnes spoustu věcí, které nám pomohou, abychom se na to zaměřili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Micheli. Já vím, že paní Moru a pan Malo jsou mezi námi a jsou připraveni vystoupit. Rád bych je požádal, aby reagovali na to, co už říkali členové z našeho výboru. Nečtěte jenom to, co jste si dnes dopoledne nebo včera připravili. Reagujte na to, co tady zaznělo dnes dopoledne. Tyto věci jsou pro naše práci velmi důležité, aby mohl probíhat interaktivní dialog abychom případně také měli zasedání se zavřenými dveřmi k projednání těchto věcí, než se to dostane do toho legislativního rámce. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji také panu Gorencovi za jeho uh, velice výmluvnou prezentaci agendy pro změnu. Já bych chtěla začít tím, že potvrdím, uh, že tento dokument byl připraven a přijat komisí. Samozřejmě také ve spolupráci a s plnou podporou eh, služby pro vnější činnost. Pokud je o ty aspekty, které zazněly během, během debaty, já se vyjádřím k některým z nich a nastíním naše stanovisko. Nejprve, pokud je o agendu pro změnu, jejím hlavním cílem je přizpůsobit politiky rozvoje, protože, jak pan Gorent správně vysvětloval, světový kontext se mění. Změnil se a mění se i nadále, a to velice rychle. To znamená, že evropský konsenzus zůstává podle nás i nadále pertinentní, relevantní, platný, i když samozřejmě víme, že v některých aspektech by mohl být aktualizován. V zásadě ale ty hlavní hodnoty, zásady a cíle evropského konsenzu platí. Zůstává to i nadále rámcovým dokumentem, na kterém se zakládáme. Druhá věc, pokud je o ty změny, které nastaly, uvedla bych několik upřesnění. Ekonomický růst zaznamenal velké navýšení za posledních 9 až 10 let, a to včetně těch eh, nejchudších zemí, ale tento ekonomický růst se přiměřeným způsobem eh, neodrazil ve zlepšení situace, snižování chudoby, zlepšení ukazatelů eh, lidského rozvoje a tak dále. Takže inkluzivní povaha růstu je věc, kterou jsme zdůrazňovali v agendě pro změnu. Znamená to podle našeho názoru, že se jedná o růst, kterého se budou účastnit a ze kterého budou těžit všechny vrstvy společnosti. To se samozřejmě týká i těch úplně nejchudších. To také souvisí se světovým konceptem růstu pro chudé. Také se to zaměřuje na eh, rozvíjící se střední třídu, prostě na všechny. A my tedy zdůrazňujeme, že by měly být zvlášť vytvářena nová pracovní místa, měl by být posílen systém eh, sociálního zabezpečení a to nad rámec těch eh, nad rámec současného stavu. Je pravda, že v některých zemích vzdělávání a zdravotnictví jsou i nadále odvětví, kde ještě je možné dosáhnout velkého pokroku. Další důležitý aspekt, který se týká změny v mezinárodním kontextu, je nárůst počtu aktérů, kteří se účastní rozvoje. Na jedné straně pan Gerens zdůrazňoval, že je velice důležité vést strukturovanější dialog a to s eh, rozvíjí, rozvíjícími se ekonomikami, je důležité, aby měli větší odpovědnost na světovém růstu, ale také na rozdělení výsledku tohoto růstu. To je jeden z prvků, kde agenda pro změnu zatím ještě nenabízí odpovědi. Nicméně nastínuje cestu prostřednictvím diferenciace našeho partnerství. Já myslím, že jste dnes dopoledne diskutovali eh, o této věci zvláště v souvislosti s Latinskou Amerikou. Je tady před námi ještě velký kus práce. Budeme muset definovat, jaké jsou naše strategické priority v této nové podobě spolupráce, kterou chceme rozvíjet se zeměmi, které považujeme za země, jež dosáhly určitý stupeň rozvoje považujeme za země, které mají určitou dynamiku růstu a rozvoje, která jim umožňuje mobilizovat své vlastní kapacity a řešit své problémy, které samozřejmě přetrvávají. To je chudoba, nerovnost a tak dále. Další komentář k jednomu z klíčových prvků agendy pro změnu je, otá- je zásada koncentrace. Na tom se asi všichni zhodně, zhodneme. Já myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že v praxi toto bude velice obtížně realizovatelné. My v současné době pracujeme na pokynech pro eh, vytváření programů, pro vedoucí delegací. Je to věc, na které chceme trvat, ale všichni víme, že EU je v současné době často vyzývána k tomu, aby zasáhla v jednom či druhém odvětví a my se tedy musíme zaměřit na tuto koncentraci, zásadu koncentrace tak, abychom mohli dosáhnout cílu této agendy. A ještě stručně k otázce koordinace. Agenda pro změnu nabízí v zásadě dvě opatření. První opatření spočívá ve vylepšení našeho dialogu, vylepšení společného přístupu, pokud je o e, zprávy o výsledcích, tedy to se týká členských států komisy. A druhý aspekt – je společné programování. To znamená otázka toho, jak vytvářet strategie společně s členskými státy, komisí, tedy strategie, které se týkají rozvoje daných zemí. Pokud dovolíte, pane předsedo, u této otázky bych předala slovo kolegovi z EAS, Felici Fernandezovi, který je s námi v sále. Další významná otázka, kterou zmiňovalo několik z vás a která by si podle mého názoru ještě zasloužila podrobnější debatu, je otázka zvyšující se priority pro otázky řízení. Řízení obecně, to znamená respektování lidských práv, demokracie, správné řízení, administrativa, fiskální reformy a tak dále. To je klíčový bod agendy pro změnu. Agenda pro změnu v této souvislosti zdůrazňuje, že my jsme ochotni přijmout takový přístup, který bude podněcovat eh, k tomuto cíli. Politiky rozvoje by měly vyzývat ke změnám, k reformám, k podpoře takovýchto reform, spíše než aby se zaměřovali eh, na přístup kondicionality. To je věc, kde bychom měli zůstat opravdu velice obezřetní. A to také souvisí s sesterskou, sesterským sdělením této agendy, což je eh, sdělení, které se týká nových přístupů. Tam je také tato politická dimenze posílená, ale snažíme se, aby vše bylo vyváženo, abychom tam zachovali tento hodnotu tohoto způsobu intervence. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji, paní Moro. A nyní bych požádal pana Fernande Šola, Už nemáme moc času, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vystupuji v tomto výboru potrvé, jmenuji se Felix Fernandez Shaw a jsem vedoucí útvaru pro rozvojovou spolupráci a koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost. Jsem španělský diplomat. To je mé, můj původ. Býval jsem eh, konz, zástupcem, stálým zástupcem na stálém španělském zastoupení. Jen abyste viděli, že EAS, já nevím, jestli je to podivný útvar, no nicméně my se snažíme spojit spoustu lidí z nejrůznějších oblastí. Pokud jde o rozvojovou agendu, mohu vás ujistit o tom, že EAS a komise na tomto dokumentu spolupracovali natolik, že probíhaly konzultace mezi útvary, mezi TEFCO a EAS. tyto útvary byly společně odpovědné, samozřejmě vedlo to DEFCO, protože koordinuje tuto politiku, nicméně v rámci komise ETO EEAS i s DEVKO koordinovali a konzultovali. Zabývali jsme se tím, kdo se zabývá čím v rozvojové agendě. Snažili jsme se přijít e, s tím nejlepším pro obě strany. Já myslím, že z toho, co jsem slyšel a z toho, jaký je konsensus v EU, to je prostě otázka, kterou jsme si položili, když jsme na tom začali pracovat. A já myslím, že výsledek je takový, že to je pořád natolik relevantní, že to nechceme měnit. Mluvila se o tom, že by se to změnilo, ale nezměnili jsme to. Proč? Protože jsme si říkali, že to pořád je relevantní. A o to se také snažíme v tom dokumentu. Myslíme si, že se změnil svět. Vaše připomínky jsou rozhodně správné. Svět se změnil, máme nové aktéry. V listopadu jsme byli v Buzan. Svět se změnil. A my musíme změnit také způsob, jak pracujeme. Objevují se nové země, země rostou. Já myslím, že si musíme poblapřát k tomu, že řada zemí se zbavuje chudoby. A já myslím, že na to musíme reagovat. Musíme se na to zaměřit. Musíme to koordinovat a musíme rozlišovat. A o to jde v agendě pro změnu. Agenda pro změnu se snaží, stejně jako my všichni, chodit na dvou nohou. Máme lidská práva, demokracii a potom eh, stabilní a inkluzivní růst. My se v té agendě pro změnu snažíme uvést, že nemůžeme dělat všechno všude. A musíme se zaměřit na určité věci. To neznamená, že nechceme koncensus v EU. To neznamená, že opustíme všechny oblasti, které koncensus EU popisuje. Znamená to, že musíme být selektivní, musíme si vybírat, aby to všechno mělo větší dopad ze strany EU, místně, z hlediska rozvoje, mezi těmi nejchudšími, z hlediska našich vztahů s partnerskými zeměmi a z hlediska toho, jak oni řeší vlastní rozvoj. Slyšel jsem spoustu zajímavých poznámek, například myslím si, že se musíme zamýšlet nad tím, jak k tomu přistoupíme v budoucnu, proces revize rozvojových cílů milénia některé věci také ukáže. Některé věci se musí změnit a změnily se a já myslím, že to je dobré východisko pro to, abychom to udělali. A o to jde také v agendě pro změnu. Co se jednotlivých sektorů týče, co se koncentrací týče, já myslím, že je to celkem jasné. Vůbec poprvé se pokusíme omezit na tři sektory, to bude výzva, ale Znamená to také vysoce politický přístup Evropské unie. Budeme si muset vybrat. Zatím jsme se museli vybírat, ale nebyla to taková povinnost. Teď se musíme pokusit o opravdovou selektivitu a musíme si zvolit ty sektory, které představují skutečnou prioritu pro partnerské země a kde my jako Unie můžeme přinést přidanou hodnotu v koordinaci s našimi členskými státy a zdárci. A já myslím, že tady jde skutečně o politickou volbu v tom, co děláme. Také jsem slyšel, co jste říkali o koordinaci a programování. Já nevím, jak ještě vylepšit společné programování, ale snažíme se o to. A jeden z hlavních prvků v EAS a také v komisi je, jak společné programování zařadit do dalšího období. A bude to jedna z našich hlavních priorit, abychom se sedli s našimi členskými státy, zamysleli se nad jednotlivými sektory, nad rozdělením práce, nad tím, co dělá, kdo dělá co, abychom ten dopad vylepšili. A já myslím, že se z toho musíme zodpovídat. Musíme se zodpovídat z toho, jaký jsme dosáhli výsledku. A já myslím, že když se všichni sedneme a budeme koordinovat, tak nejenom budeme mít větší dopad na naši politiku, ale také na to, jak komunikujeme. A já myslím, že to, co chceme z hlediska rozvoje, o čem mluvíme tady, je velice důležité. Jsme globální aktér a musíme to dát najevo. Tak, aby to bylo slyšet, aby to bylo slyšet dál i na úrovni jednotlivých zemí. A proto si myslím, že to, co říkal pan Mitchell o tom, že potřebujeme využít národní parlamenty, to by nám také hodně pomohlo v jednání s členskými státy. Ty samozřejmě mají národní parlamenty a myslím si, že je velice důležité, abychom s nimi mluvili o tom, jak prosazovat společnou činnost v těchto zemích. Ale věřte mi, programovat budeme společně. Slyšel jsem také něco o angažovanosti. Jedna z věcí, o které se pokusíme v agendě pro změnu, je synchronizace těch jednotlivých cyklů, protože to je velice důležité k tomu, abychom přizpůsobili naše priority prioritám jejich. To je velká změna protože už uvažujeme o tom, že by to nebylo sedm let, ale spíše programy, které se přizpůsobí jejich cyklům, abychom mohli spojit síly i přímo na místě s dalšími aktéry, zvlášť s členskými státy OSN, které mohou svou činnost koordinovat s námi, abychom se přizpůsobili a abychom reagovali na národní rozvojové programy a priority. A ještě na závěr eh, k diferenciaci ano, to dělat budeme. Potřebujeme diferencovaná partnerství, protože ty země se zbavují chudoby a to je potřeba zohlednit, až budeme přizpůsobovat naši rozvojovou politiku. A jak říkala vysoká představitelka místo předsedkyně komise tady včera, Některým zemím musíme dál pomáhat s omezováním chudoby, ale u některých zemí potřebujeme dialog o tom, jakým způsobem se rozvíjejí a jak budou pomáhat dalším zemím, aby se rozvíjeli. Což je další faktor v jejich vlastních politických vztazích. Děkuji vám. Děkuji za tyto velice relevantní připomínky. Já se těším na to, že tento výbor povede dialog s EAS, s komisí jak žádal pan Gorenc. Můžeme o tom ještě do větší hloubky a více debatovat. Ale už se do toho můžete, pane Gorenci, pustit. Vy už jste vlastně začal tím, že jste byl natolik přímý a otevřený, takže mnohokrát děkujeme. Už nemáme čas. Velice rychle. Paní Kalerová. Paní Moro říkala, že zřejmě budeme potřebovat aktualizaci koncensu a pokud vím, vy o tom uvažujete, ale váš kolega z EAS hovořil o tom, že se to měnit nebude, takže chcete aktualizovat koncensus nebo ne? A já se omlouvám. Možná jsem to neřekla jasně. Já jsem říkala, že máme za to, že evropský koncensus je nadále platný, nadále relevantní a když si ten koncensus přečtete, jsou tam sice věci, které se týkají cílů z minulosti. A v zásadě by to vyžadovalo určitou aktualizaci, ale to jsou detaily. My nechystáme aktualizaci evropského koncensu. Děkuji, paní Moro. Já nyní požádám Charles, aby to shrnul, ale Charles si prosím velmi rychle, protože už opravdu nemáme čas. Já jsem vždycky stručný, pane předsedo. Pane Cortezi, já naprosto sdílím vše, co jste říkal. Paní Kellerová, eh, zasedání se zavřenými dveřmi. My jsme vedli veřejná jednání způsobem, eh, jakým jednáme většinou s institucionálními partnery. Já si myslím ale, že to k ničemu nepovede. Ani v minulosti to často k ničemu nevedlo. Vy jste viděli například, že Lady Ashtonová říkala, že na tomto pracujeme, ale my musíme říci, jak, eh, jak bude výsledek. Ona mi pouze popřála hodně štěstí, ale pro mě ta odpověď není dostatečná. Mě by zajímalo, zda existují nějaké problémy. Zda to, co se doslýchám, jsou pouze výmysly, nebo zda je to realita, která naznačuje, že problémy existují. A ty problémy eh, neznamenají, že komise nebo vnější služba pro vnější činnost byly neúspěšné. To je poměrně normální, že takové problémy existují, ale musíme o tom jednat. A vzhledem k tomu, že veřejné zasedání k ničemu nevedlo, jsem navrhl zasedání se zavřenými dveřmi. Neznamená to, že to bude úspěšné, ale je to taková snaha uh, o to, aby eh, se vyjádřili i ti, kteří se například před kamerami vyjadřovat nechtějí. Veřejná zasedání pro zatím a to říkali všichni, eh, obsahovali uh, řadu názorů, obecných věcí, ale to není způsob, jakým vyřešíme problém. Pokud je to všem ostatním jedno, neznamená to, že to bude jedno i mne. Mně. Já si myslím, že my bychom se měli našim občanům zodpovídat. Všichni institucionální aktéři musí spolupracovat. V minulosti jsme ve třech, tedy Rada, Komise a Parlament, ve třech jsme vyjednali konsenzus pro rozvoj a tito tři aktéři, kteří vyjednali konsenzus, už spolu nejednají. Alespoň rady se to týká. A já toho velice lituji a domnívám se, že způsob, eh, jakým se s radou zachází, je nepřijatelný. Rada nebyla dostatečně zastoupena, my jsme vypadali hloupě. byli jsme na místech, kde nebyl nikdo z rady a myslím si, že jsme tam vypadali opravdu hloupě. A z toho důvodu já bych chtěl ukončit tento problém, který existuje. A nemůžeme nadále takto postupovat, když to není úspěšné. Za druhé, inkluzivní růst. Já si myslím, že je to opak exkluzivního růstu. Já myslím, že současný růst je příliš exkluzivní a není schopen eh, zajistit řešení pro ty nejchudší, nejcitlivější. My se musíme nyní zaměřit na ty nejchudší a pokud eh, Rus nebude schopen jim pomoct, v tom případě nemá žádný smysl. Je důležité, že ti, kteří produkují bohatství, mají také svoji vlastní odpovědnost – Všechno nemůže spočívat eh, na ramenou komise členských států. Jsou zde také další aktéři, kteří produkují bohatství, finance a také oni musí přidat ruku k dílu. Dále soukromý sektor. Tam platí e, stejná zásada. Je odpovědností soukromého sektoru jednat tak, aby napomáhal situaci a aby nebyl samoučelný. To je filozofická debata, já to nechci zbytečně prodlužovat. Potom pokud je o partnerství, ty musíme brát vážně. Nebudeme jinak schopni zajistit nic trvalého, udržitelného v případě, že naši partneři budou vytvářet své vlastní politiky a nebudou vysvětlovat, co pomocí nich chtějí dosáhnout. Já bych si chtěl ještě stručně zmínit k otázce porodnosti. Někteří eh, z těch, kteří se zmiňovali o problému, mě neposlouchali. Já jsem tady nedělala nějakou propagandu pro eh, potraty. Ani náhodou. Já jsem naopak říkal, že paní Albrightová, která je výjimečná žena a která po několik let eh, vedla příslušné fondy OSN, narazila na problém, narazila na obrovský odpor těch nejreakčnějších. A to je nepřijatelné, protože to, co ona dělala, bylo odůvodnitelné. A pokud v rozvojových zemích existují ženy, které říkají, že už toho máme dost, máme dost eh, toho, že rodíme děti, které nechceme, pouze proto, že jejich manžele nerespektují důstojnost ženy, v tom případě si myslím, že je musíme poslouchat a musíme také nabízet nějaká řešení. A já jsem neříkal nic jiného, co by šlo nad rámec tohoto. Musíme prostě respektovat důstojnost žen. To musí být v centru všech postupů. Další věc, která souvisí s eh, porodností, pokud máte 3% demografický růst a 3% ekonomický růst, v tom případě znamená, že nemáte žádný růst. Ten nárůst je nulový. Musíme tedy toto také zohledňovat. Země, u kterých eh, populace velice rychle narůstá, potřebují mnohem větší ekonomický růst než ty země, u kterých je demografie téměř nulová nebo zůstává na stejné úrovni. Pokud je o to, co říkal pan Kačmarek, já vás samozřejmě respektuji a o vaší zprávě jsem říkal hodně pozitivních věcí. Já s vámi souhlasím v tom, že problém porodnosti je velice citlivý, ale v čem s vámi nesouhlasím je to, že to, že je tento problém e, citlivý, neznamená, že bychom se mu neměli věnovat. Buďme upřímní. Veďme upřímnou diskuzi, povznesme se nad stereotypy, které i nadále rozdělují náš parlament a já myslím, že nějak neobohacují debatu. Není to výčitka, která je přímo na vás, ale já myslím, že všichni by se měli snažit věnovat i těm otázkám, které jsou citlivé. K tomu, co jste říkala, k tomu, co říkal pan Mitchell, eh, s tím souhlasím. Dále komise podle mého názoru odvedla dobrý kus práce. Je tady ještě několik aspektů, které by se daly vyjasnit, já to zohledním, až budu předkládat návrh usnesení, na kterém pracuji. Bude vám předloženo zanedlouho. Já mám trochu problém s tím datem, do kterého budu muset předložit uh, usnesení, ale myslím si, že Musím takto postupovat, protože rada se sejde v březnu. Je to tedy věc, kterou já nemůžu ovlivnit. Pokud jsem někoho urazil, doufám, že má konečná poznámka eh, přispěje k tomu, že obnovíme přátelství, zvláště s těmi, kteří se mohou cítit uraženi. <laughs> <laughs> Děkuji ti, Charlesy za tento vstup a přeji ti všechno nejlepší k tvým úvahám a spolupráci s kolegy. Rád bych teď eh, do našeho sálu přivítal jeho excelenci velvyslance Keni v Evropské unie, eh, pana Kenny Britoda a také jeho eh, excelenci pana Brigak. Také vede delegaci z Keni a s velikou radostí zde vítáme i pana Johna Koryho, spolupředsedajícího Společnost schromáždění EU SAP. A já prosím o klid, říká předseda. A dalším posledním bodem na našem dnešním pořadu jednání je prezentace návrhu zprávy z cesty delegace výboru pro rozvoj do Keni Eh, v listopadu. Byla tam paní Stifler, pan, eh, Argen, paní Argentíny, pan, eh, paní Stifler je naší stálou zpravodaj, pan, pro humanitární otázky, bohužel tady není. Pan Lastra laskavě souhlasil, že odprezentuje její návrh zprávy. Také zde máme tu čest přivítat zástupce celé, celeb neformální advokátské koalice evropských organizací, které pracují v partnerství eh, s pastorálními skupinami východní Evropy, eh, které jsme pozvali na dnešní eh, debriefing, aby doplnili hlavní závěry delegace a aby přispěli k diskusi na základě svých zkušeností. Pan Cortés Lastra nejprve odprezentuje návrh zprávy a hlavní doporučení delegace. Následovat bude stručná prezentace ze strany CELEPu o obecnějších otázkách eh, dnešních úkolů, eh, před kterými stojí eh, pastorální činitelé ve východní Evropě. Ricardo, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi velikou ctí pro vás připravit návrh zprávy Bohužel, eh, paní Štefler eh, se nemůže zúčastnit, já tedy zprávu budu prezentovat místo ní. Vítám zde také eh, naše vážené hosty. A také se připojí do debaty. A chci také přivítat zástupce komise a rady a také doufám, že se posláze účastní debaty. a rád bych znovu poděkoval členům naší delegace za eh, veškerou jejich dosavadní práci a také za skvělou spolupráci. Vítám také jeho excelenci velvyslance eh, z Keni eh, v Belgii. Naším Cílem bylo zmapovat potravinovou krizi v Keni. Zabývali jsme se otázkami dlouhodobého zabezpečení potraviny v africkém rohu. Navštívili jsme eh, oblast Monvial eh, na severu Keni. To je oblast, eh, která patří k polosuchým oblastem a zvětší. větší části je obydlena lidmi, kteří se eh, živí chovem dobytka a pastevectvím. Eh, zabývali jsme se eh, různými otázkami zprávy potravin, vody, zvládání potravinových dodávek. Zabývali jsme se tím, co bychom mohli udělat tváří v tvář urgentně hrozícímu nebezpečí katastrofy hlady hladu. Naštívili jsme také město Turby, což je oblast, kde se realizovala řada projektů, které této oblasti pomohly vyrovnat se eh, s cyklickým eh, suchem, zavést nové plodiny a i systémy, které by bojovaly se suchem. Tyto programy, programy byly podpořeny eh, Evropskou unii a prováděny nevládními organizacemi. Především jsme s keňskými úřady hovořili také o zabezpečování potravin. Navštívili jsme i keňského premiéra a řadu eh, poslanců z keňského parlamentu a setkali jsme se také s řadou zástupců mezinárodních organizací, nevládních organizací, kteří se podílejí na humanitární práci ve prospěch Keni. Vysoký počet Kenianů trpí suchem, většinou pastevci, lidé, kteří žijí v určitých venkovských oblastech, zvláště pastevci dobytka, kteří přišli i o svá zvířata. Sucho je velice závažným faktorem, který zhoršuje krizi, ale delegace dospěla k závěru, že tato konkrétní krize by se dala vyřešit, kdyby se bývala učinila nezbytná preventivní opatření, zvláště opatření, které by bývala mohla udělat vláda. Je, jeden z, jednou z hlavních příčin této krize je nedostatek politické vůle, nedostatek investice eh, do eh, tohoto regionu. V regionu Majalu je velké množství lidí, kteří žijí pod hladinou eh, hranicí chudoby, je tam velká negramotnost pouze 10,5 mužů a 2,6 eh, žen eh, umějí číst. Je tam málo vyasfaltovaných eh, nebo vydlážděných silnic a obecně infrastruktura je tam chabá. Delegace se domnívá, že keňská vláda by mohla udělat mnohem víc a převzít odpovědnost za odstranění těch různých ničivých účinků sucha. Je tady práce, kterou eh, provádějí nevládní organizace a občanská společnost financovaná ze zahraničí. Tyto programy by měly být schváleny vládou a prováděny na státní úrovni tak, aby bylo možné těmto obyvatelům, kteří žijí za takových stížených podmínek sucha. bez investic tyto suché a polosuché oblasti nebudou moci efektivně vyřešit své problémy. Investice jsou zde zapotřebí. Je potřeba zavést systém měření rizika eh, do těchto oblastí, aby bylo možné zavést dlouhodobé udržitelné programy. Delegace je přesvědčena, že systém chovu dobytka má určitou budoucnost, protože je to ekonomická aktivita, která respektuje prostředí a vyžaduje také neporušené prostředí a přírodu. Je ale nezbytné zlepšit i uvádění na trh těch mléčných výrobků i výrobků eh, z masa, aby toto odvětví eh, si vedlo lépe. Delegace eh, viděla, že ta situace v africkém rohu není katastrofická sama o sobě, ale vyžaduje určitou podporu pro vybudování infrastruktury, aby se dokázala ubránit Eh, té, té nepřízni eh, přírodní situace. Financování a provádění projektů, které by umožnily zabezpečit dodávky eh, potravin, to je potřeba institucionálně efektivně vyřešit. To by si stát měl vzít za potřebí. I v rámci decentralizace, která probíhá v Keni, by měly být zavedeny nezbytné nástroje, které by poskytly účinné a trvalé řešení. Mezinárodní dárci, jako je Evropská unie, mohou fungovat efektivně pouze za přispění a, a nějakého rámce, který by už byl na místě zaveden a, na, a za podmínky existence infrastruktury. A ten ta infrastruktura by byla by mohla fungovat efektivně, pakliže se eh, zavede nějaký institucionální rámec. Bohužel eh, tedy čas pokročil a je třeba postupovat velice rychle, aby bylo možné zachránit lidské životy i celkovou hospodářskou situaci této země. Eh, je třeba zabránit humanitární krizi. Je třeba zvýšit kapacity příjemců, eh, aby eh, vůbec mohli získávat to, co se jim nabízí, nabízí, pracovat s tím na místní úrovni a je třeba nabídnout dlouhodobá udržitelná řešení. Delegace navrhuje zlepšit některé systémy a bojovat proti socioekonomickým a politickým nerovnostem. To by značným způsobem pomohlo eh, řešit eh, tuto stále akutnější eh, krizovou situaci. Udržitelná rozhodnutí je důležitá, je potřeba učinit jasná politická rozhodnutí, na podporu těch nejrůznějších alternativ řešení, která se nyní nabízejí a také s odpovídajícím financováním. Jinak další cyklus sucha bude ještě ničivější. Evropská Unie sehrává velmi důležitou úlohu eh, v nabízení řešení a poskytování řešení jako partner. Důležité je také spolupracovat s vládou Keni při zajišťování nezbytných zárok. Jinými slovy, kenská vláda eh, si musí vzít za své řešit problémy sucha. Děkuji vám. Děkuji, eh, pane eh, Kodes Lastro, za tuto důležitou zprávu. A já bych nyní otevřel příležitost pro organizaci CELEP na sedm minut. Mnohokrát děkuji. Především děkuji za to, že jsme dostali příležitost vystoupit dnes s touto prezentací. Tato prezentace se týká náročné otázky, totiž jaký je vlastně, jaká je budoucnost pastevectví v Africe. A my jsme právě slyšeli, že v Keni pokračuje humanitární krize a otázka zní, jak tyto problémy řešit. Vlastenectví by se možná dalo shrnout touto větou. To je skutečně představa, že pastavectví vymírá, už to není životaschopný způsob obživy a že pastevci musí dělat něco jiného a musí se usadit. V politických debatách v Africe i jinde takové věci slýcháme často. Ale tyto věci můžeme nahlížet trošku jinak. To jsou věci, které nejsou tolik známé, mají mnohem menší profil. A totiž skutečnost, že v těchto oblastech probíhá velice dynamická ekonomická činnost. Například v africkém rohu se odhaduje, že obchod s dobytkem má hodnotu asi miliardu dolarů. Tak to bylo v loňském roce. Ale hodně z toho obchodu je skryto, protože je neformální, neobjevuje se v oficiálních statistikách Nicméně zkvétá tam dobytkářský sektor. Jsme svědky toho, že se zdá, že budoucnost pastevectví závisí na tom, nakolik zapadnou do tohoto rámce. Závisí to na přístupu k půdě, k produktní půdě, k mobilitě, tam může být, nebo na mobilitě, tam může být nízká nebo vysoká a závisí to také na přístupu na trh. Ten může být větší nebo menší. Pokud máte dobrý přístup a dobrou mobilitu, ale nízký přístup na trh, zřejmě budete takzvaným tradičním pastevcem. Ale řada pastevců se komercializuje. Přizpůsobuje se tržním příležitostem už celá desetiletí. A z toho vyplývá ten dynamický vývoz dobytka, který pozorujeme v rohu Afriky. Takže komercializace je realitou. Pastevci se také přesunují do měst. Někteří z nich eh, se rozhodli, že se přestěhují do menších měst a diverzifikují své živobytí. Vzdělávají se, posílají eh, členy rodin do jiných oblastí, aby tam vydělávali a posílali peníze domů. Ale bohužel to, co vidíme ve zprávách a co často dominuje politickým debatám, je ta čtvrtá oblast. Odchod nebo mm, zavrnutí pastevectví. Lidé upadají do velké chudoby a právě kolem nich se většinou točí debata o humanitární reakci. Pokud se chceme pokusit, co se vlastně děje, uvedu vám dva příklady. Somálský region Etiopie na hranici se Somálskem. Ve 20. letech tam byli především tradiční pastevci ale v průběhu času se hodně komercializovaly a teď máme určitou třídu bohatých komercializovaných pastevců, kteří jsou vysoce produktivní, využívají svou půdu, využívají ten systém mobilních přesunů a z toho pochází právě ten eh, velice dynamický obchod s dobytkem v rohu Afriky. Vedou si celkem dobře. A je tady skupina lidí, kteří přecházejí do měst, diverzifikují se, jsou podnikaví, jsou inovativní z pohledu toho, jak rozvíjejí nové ekonomické aktivity, kterými doplňují tradiční pastevectví. A samozřejmě lidé také z tohoto systému odcházejí, upadají do chudoby a nedokážou najít alternativní živobytí. A jak už jsem říkal, to jsou právě lidé, na které se potom zaměřuje humanitární systém. A zásadně tady to, že komercializace je jedním z hlavních hnacích motorů, hlavních příčin, pokud jde o velké rozdíly bohatství, které tady teď pozorujeme a pokud jde o agendu pro změnu a spravedlivý růst a tak dále, na tyto věci se právě zaměřujeme. K růstu v těchto oblastech dochází, ale samozřejmě spravedlivý není. Někteří lidé vítězí a někteří lidé rozhodně prohrávají. Další příklad Karama, Karamoja, Uganda. Protože se hodně omezuje přístup k půdě a omezuje se také mobilita, stále více lidí začíná být v tom nižším kvadrantu. Jsou to chudí pastevci a nevědí, co mají dělat. Takže budoucnost pastevectví závisí na tom, kde se nacházíte. Těch budoucností je celá řada. A ty budoucnosti se nám odehrávají před očima ve stejné oblasti. Nevidíme homogenní změnu. Pastevectví to není všude stejné, je to velice smíšený obrázek. A to znamená, že každá politika a každá reakce musí zohlednit tuto komplexní situaci. V různých oblastech se odehrávají různé věci. Kromě toho tady není žádné překvapení. Když se podíváme na historii, když se podíváme na to, co se stalo s pastevectvím v jiných částech světa, tyto změny můžeme očekávat. Pastevci v severní Africe, eh, částečně také na Blízkém východě, už tímto procesem prošli, prošli tou komercializací. A nebo se jim stalo, že z toho systému úplně odešli a našli si alternativní živobytí. Já to nebudu rozvádět, protože řada z vás zřejmě chce vědět, co máme dělat. Já myslím, že zásadní vývoj v posledních letech byl vznik politického rámce Africké unie pro pastevectví v Africe. Já myslím, že to je první politika pro celý kontinent, která má podpořit oblasti pastevectví. Je to africký politický rámec, A Evropská unie by tady měla podpořit zavedení a prosazování tohoto politického rámce. Jsou tady dvě možnosti. Pomoc pro Africkou unii, prostředky, které potřebuje, aby zvýšila povědomí o obsahu tohoto rámce. A za druhé, můžeme uvažovat o tom, že budeme mít strukturované programování a to tak, aby uskupení a země, které se připojí k tomuto rámci, urychlili svůj postup a abychom je odměnili za to, že postupují podle tohoto rámce. Ten rámec v podstatě uvádí dvě věci z hlediska programování. Říká, podporujeme pastevectví jako životaschopný systém obživy. Jak už bylo řečeno, je to životaschopný systém. A to, že vede k obchodu s dobytkem, který má hodnotu asi miliardu dolarů za rok, je toho důkazem a tento obchod roste. Současně eh, musíme podpořit alternativní živobytí pro ty, kdo už v tom systému zůstat nemohou nebo nechtějí. Už mám jenom dvě další věci. Třetí věc je ta dlouhotrvající otázka harmonizace rozvojových a humanitárních programů a struktur. Já myslím, že už to probíhá celá desetiletí. Jak v Evropské unii, tak v jiných oblastech. Ale je to stále důležitá věc. My víme, kdy přijde sucho, jaké oblasti zasáhne sucho. Takže to nás překvapovat nemůže. Musíme naplánovat to, co budeme dělat, musíme to zapracovat do dlouhodobých strategií. A poslední věc, Budoucnost je eh, odlišná v závislosti na tom, kde se nacházíte. Takže na základě tohoto politického rámce Evropské unie potřebujeme analýzy pro jednotlivé země, které nám pomohou přizpůsobit ten rámec podle specifik jednotlivých zemí. A to samozřejmě znamená, že potřebujeme pravidelně posuzovat, co se stalo, co se nestalo. A když je to možné, musíme do toho zapojit občanskou společnost. Děkuji vám. Um. Děkuji vám. Předtím, než pořádám Filipa, aby se k tomu vyjádřil, bych se ještě vrátil k Ricardovi. To, co jsi právě vyslechl v rámci prezentace, spadá to, eh, nebo je to v souladu s tím, co jste vypozorovali přímo v terénu? Ano, pane předsedo. Ve zprávě zmiňujeme tuto skutečnost. Zmiňujeme tam pastevectví a máme také určité kontakty s pastevci. My jsme navázali tedy takovéto kontakty a máme pocit, že toto je způsob eh, života, který je velice důležitý je pro nás důležité s nimi spolupracovat, tak, abychom se mohli poučit z jejich vlastní zkušenosti, abychom mohli získat informace. Máme tedy pocit, že je to opravdu velmi důležité. Důležitá je práce, kterou vykonávají a také vliv, který mají v oblasti Etiopie. Oblast Mojal je na severu Kení, je to blízko hranice s Etiopií. A já sdílím stanoviska, které zde byly vyjádřeny. Ano, je to pravda. Děkuji. Já bych chtěla zvláště poděkovat za obě prezentace, byly velice zajímavé. Také jsem si přečetl písemnou zprávu a musím k tomu říci, že je skvělá. Je tam totiž také eh, jedna velice podrobná deskriptivní část, ale kromě toho obsahuje závěry. A já se domnívám, že ty závěry pro nás budou velmi užitečné. A to ve fázi, kdy budeme pracovat na usnesení. Tyto závěry nám totiž říkají, že jsou výsledkem um, provedených činností a naší mise. Také jsem velmi rád, že se zpráva eh, soustředí na pastevce, proč? Je to vysvětleno ve zprávě samotné. Já přečtu dvě věty. První věta říká, že jeden z hlavních důvodů krize je vyčlenění marginalizace a také chronický nedostatek investic do vyprahlých a polovyprahlých oblastí. A další věc, v roce 2011 během etnických konfliktů v této oblasti bylo zabito 350 osob. A já si myslím, že řada lidí o tomto neví. Neví se, že existuje tak vysoký počet obětí v roce 2011, tedy obětí těchto etnických konfliktů. Já myslím, že to všechno odůvodňuje, že tomu, této otázce přikládáme velký význam. Já tedy myslím, že tyto dvě zprávy, tyto dva dokumenty se doplňují. Například naše zpráva eh, se zmiňuje o obecné podpoře pro pastevectví jako ekonomickou činnost v určitém slova smyslu, ale co se zmiňovalo v té druhé zprávě, je podrobnější situace, která se toho týká. Možná tam byla podrobnější analýza tohoto faktu, a je tam také nastíněna jsou tam nastíněny různé scénáře, různé možnosti rozvoje. Já myslím, že oba dokumenty se ubírají správným směrem a zvláště se doplňují. Chtěl bych, abychom těchto závěrů mohli využít, abychom využili obou textů, které jsou velice konkrétní. Myslím, že by měly být dány k dispozici kolegům, Měli by se tím zabývat kolegové, kteří budou pracovat na tomto tématu a také bychom to měli zaslat kolegům, kteří tady dnes na zasedání nejsou. Děkuji. Děkuji, Filipe. Nyní pan Ludvík Briet, který byl součástí delegace v Kenii. Týká se to řady témat, nejenom pastevectví, ale také mírového procesu iniciativy Kofiho Anana a tak dále. Prosím. Máte slovo. Vážený pane, Vážený pane předsedo, děkuji vám. Já chci nejprve poděkovat eh, váženému poslanci Kastrovi za zprávu, kterou s kolegy vypracoval a když to říkám, tak nechci znít pedanticky nebo arrogantně. Chci říci, že je to naprosto v souladu eh, s připraveným návrhem eh, hodnocení eh, potřeb eh, ze strany Světové banky OSN a Evropské delegace do Keni. Ta nejrůznější doporučení, o nichž se zmínil pan poslanec Kacmarek, jsou velmi důležitá a jsou i v souladu s tou hodnotící zprávou, to zprávou hodnocení dopadu. Já se chci omluvit, že jsem nebyl eh, na místě, když tam ta delegace eh, byla. Byl jsem, měl jsem nějaké eh, zdravotní potíže a také chci zde přivítat naše keňské hosty. Je důležité a i nadále důležité bude zkoumat strukturální dlouhodobé způsoby překonávání chronického nedostatku potravin a podvýživy v této oblasti v Africe. Analýza mluví výmluvně. Eh, má to mnoho příčin politi- politické marginalizace suchých oblastí a kontinuální podinvestování do těchto oblastí, eh, částečně také nejistota, zvláště na severo-severovýchodě Keni, což je navázáno na situaci v Somálsku, méně eh, deště, eh, způsobeného změnou klimatu, klimatu a obrovskou chudobou velké části společnosti. Abychom zabránili takovým katastrofám, plně souhlasím s tím hodnocením, že i když nemůžeme zabránit suchu, rozhodně se můžeme snažit zabránit jeho důsledkům tím, že eh, budeme lépe plánovat. Ale abychom toto mohli vyřešit, je třeba se podívat na strategii, novou strategii pro africký roh a snažit se zlepšit situaci v Somálsku. Tomu se moc věnovat nechci. Viděli jste výsledky eh, konference v Londýně z minulého týdne a o strategii pro africký roh jste také jistě slyšeli. Je tam Alexander Rondo, zvláštní zástupce EU, který před několika týdny poprvé tu, tento region navštívil. Je třeba zajistit eh, rozvoj suchých a polosuchých oblastí a podpořit pastevce. Je důležité, co řekl pan Ketly, že budoucnost pastevectví, komercializace, eh, to není nic eh, zanedbatelného. Záleží na místních společnostech a my, jak se rozhodnou, a my ta rozhodnutí musíme podpořit. To mějme na paměti. Eh, nemůžeme jim diktovat odsud, jak mají postupovat. A věřím, že je důležité také si uvědomit, jak rychle ta populace v africkém rohu roste. Je totiž docela dobře možné, že tam nezbude ani eh, místo, prostor eh, v dobách války za nezávis, nebo boje o nezávislost v roce 63 tam bylo méně než 7 milionů, teď lidé tam počet obyvatel roste o milion každý rok, takže eh, v roce 2050 eh, bude v Keni asi 53 milionů lidí, což je velice kontroverzní otázka, snažíte-li se ji nějakým smysluplným způsobem vyřešit. My se ale eh, středně době snažíme o nějaký obsáhlý přístup. Především je třeba zasáhnout včas Eh, ochrana příjmů pro rodiny by mohlo snížit humanitární katastrofu. Samozřejmě, že odpovědnost a úloha keňské vlády, národní vlády, je klíčová. Naše úloha je tam být a podpořit ji. Kdybychom to byli my jako EAS, Evropská komise nebo, eh, eh, nebo, nebo ostatní, ostatní orgány. Všichni se snažíme. Jsem si jist, že kenská vláda si uvědomuje, jakou specifickou úlohu pastavectví hraje a e, už založila i fond pro podporu suchých a polosuchých oblastí. E, ústav, proces ústavní reformy a, a, e, a decentralizace moci, ke které teď v Keni dochází. Hovoří se o ní finanční řízení a e, předávání odpovědnosti na místní e, orgány by také mělo pomoci. Je také důležité, aby se v těchto otázkách pokračovalo. Keňská vláda alokovala v eurech asi 70 milionů eura na roky 2011 a 2012 na obnovu po suchu, včetně e, dovozu Eh, bezcelního dovozu kukuřice, s tím pomohla Světová banka, eh, uvolnění, eh, uvolnění obilninových rezerv, odebírání, odebí, odebírání výsledků práce chovu dobytka a zabezpečování vodou o bez, eh, celkový dopad toho sucha se eh, odhaduje na asi 10 miliard euro. Na základě závěrů teď eh, vláda připravuje program růstu pro Keniu, který by se měl prezentovat na samitu počátkem března v Nairobi a budou tam budou tam návrhy na střednědobé plány zabezpečení potravin a i návrhy na dlouhodobý rozvoj. Když jsem e, tam začal pracovat, tak e, Úřad pro humanitární pomoc to sucho čekal a a e, chci poděkovat kolegům z ostatních orgánů za jejich velice dobrou zprávu. Děkuji, jsem velice rád, že orgán ECHO očekává, tedy předvídá ty katastrofy a připravuje se na ně. O tom také hovořil pan Ketli. E, nyní chci dát slovo komisi e, na pouhé dvě minuty, omlouvám se. Děkuji, nedá se nic dělat. Já si myslím, že tady zazněla e, řada platných slov, jak ze strany zástupce Evropského parlamentu i pana Ketliho, já souhlasím se vším, co eh, řekl kolega, eh, který vedl delegaci do Keni. Co se týče úvah komise o tom, co se stalo v africkém rohu loni, teď probíhá iniciativa, eh, která se chce znovu zapojit do afrického rohu a chce pomoci v otázkách odolnosti a zabezpečování potravin, řešení potravinové krize. Zpráva, která dnes byla prezentována, je také důležitá jako vstup do těchto úvah i orientace e, politik. E, mnohé z těch bodů, o nichž tam byla řeč, jsou v souladu s úvahami komise. To zajímav, ty zajímavé body, které prezentoval pan Ketly eh, v souvislosti s různými budou, typy budoucností pastavectví, eh, to nás nutí uvažovat o tom, které ty budoucnosti eh, by stály za podporu, na co se máme zaměřit. Je tady ta možnost komercializace, ale to má svá omezení, co se týče řízení přírodních zdrojů, jejich ochrana i dostupnosti půdy. Alternativní obživy a tyto eh, strategie by také měly určité výhody a eh, to jsou dvě nejžádoucnější orientace, ale je tady i třetí možnost, i nadále bude, a to je potřeba záchytné sítě a bezpečnostních opatření eh, na, pro pomoc té marginalizované populace. Děkuji. Děkuji. Pane Lastra, chcete něco říct? Ano, děkuji. Rád bych poděkoval všem, kdo se vyjádřili. Rád bych také poděkoval sekretariátu za odvedenou práci při přípravě na tuto cestu i v průběhu cesty. A chtěl bych vás jen informovat včetně zástupců komise, protože my jsme se mohli zúčastnit i zasedání pracovní skupiny v Somálsku, byli jsme tam s nimi po nějakou dobu a seznámili jsme se s realitou. Je to skutečně velmi náročná situace, se kterou je třeba vypořádat se v Somálsku a v Nairobi. A v podstatě se teď analyzuje také aspekt Somálska, a totiž jak pomoct i části Somaliland. Takže je možné, že budeme muset využít i pomoc ze strany armády a ozbrojených sil. Ta situace je skutečně těžká a jistě pak bude zajímavé dál zkoumat, jak v této zóně působit, třeba přes Severní Afriku, Libii a tak dále. Je to velmi složité. Ale teď se zaměříme na to, co nás zaměstnává nejvíc. A chtěl jsem ještě říct, že Kromě toho, čemu se věnujeme teď, jsme měli možnost také zúčastnit se toho zasedání v Somálsku. Děkuji. Děkuji, Ricardo. A ještě na závěr několik slov. Pán velvyslanec Keni. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jen říct, eh, že vám děkuji za to, že jsem mohl přijít na toto zasedání. Chci také poděkovat vedoucímu delegace v Keni a v Nairobi za to, co říkal. Ono to odpovídá skutečnosti. Já jsem četl zprávu, kterou připravil parlamentní výbor a chci se připojit k tomu, co už bylo řečeno. Chci také uvést, že dle mého názoru je to zpráva výborná. Z faktického hlediska je správná a přesná a ukazuje na důležité věci. Zejména se mi líbí záběry, protože závěry by měly být východiskem toho, jak budeme pokračovat ve spolupráci v návaznosti na to, co probíhá teď, tak eh, jak se to týká především hladomoru v Keni. Samozřejmě my v Keni víme, že sucho nemusí znamenat hlad, že ty dvě věci nejsou jedno a to tež. V jiných částech světa je sucho také, ale hladomor tam nemají, takže se musíme snažit najít řešení. Co bych chtěla říct k té zprávě? Ta zpráva v zásadě byla schválena. Nesouhlasím úplně s tím zjištěním, že chybí politická vůle v řešení problémů, které v Keni teď jsou. Kenská vláda dělá všechno, co je v jejich silách. A já chci zopakovat to, co říkal vedoucí delegace v Nairobi, protože on jednoznačně uváděl, co se děje, jaká práce se dělá, co se dělá společně ve spolupráci mezi EU a kenskou vládou ve snaze překonat ty potíže, které tam teď jsou. Samozřejmě problémů je hodně. Některé souvisejí s nespravedlností, ke které došlo v historii. Ale Kenská ústava, a to zpráva také uznává, dělá všechno, co je možné, aby se to napravilo. A proto máme také fond pro severovýchodní region Keni, ten pastavecký region. A možná byste mohli vědět, že 80 Keni je suchá nebo polosuchá zem. A to je značná plocha naší země, 80 Žije tam asi 20 obyvatelstva, což v současné době znamená asi 40 milionů lidí. Další věc je to, že musíme spolupracovat, abychom zachovali tento vývoj, abychom překonali problémy. A já proto vítám to, co se dělá nyní. A ustále na závěr, protože pan předseda nám říkal, že už nemáme čas. Nezapomeňte prosím, že humanitární krize v Keni je částečně důsledkem toho, co uvádí zpráva, ale také částečně důsledkem konfliktu, který probíhá v tomto regionu, zvlášť v Somálsku. Všichni musíme pracovat společně, abychom realizovali závěry londýnské konference z minulého týdne, protože to hodně ovlivňuje naše humanitární úsilí v Keni. A především chci poděkovat parlamentnímu výboru za zprávu, která je velice dobře podložená a za závěry, které nám pomohou najít řešení za zájemné spolupráci. Děkuji za příležitost. Děkujeme. Váš výbor bere na vědomí vaše připomínky. Já chci poděkovat všem, kdo se věnovali této zprávě. Chci poděkovat zpravodaji i delegaci Děkujeme panu Vaveslanci, že mezi nás přišel. Máme něco do různého? Ne. V tom případě příští zasedání budou 27. března od 12.30 do 15 a do 18.30 23. dubna a 24. dubna. A také děkuji tlumočníkům, kteří pracovali přes čas. Děkuji vám. Formálně končím zasedání.